Okay, friends, uh, we won't be that many today, uh, so let's try to be... Tak eh, ráda bych, kdybychom opravdu dnes mohli pracovat co nejefektivněji a aby tam opravdu proběhly všechny body, které máme na našem pořadu jednání. Takže prosím vás, schválme ten pořad jednání s následujícími změnami, to znamená bod číslo 7 a 8. To znamená ten první, který se týká EGF a poté bod číslo 8, který se týká CETY, tak ty odkládáme až na 8. prosince, protože 8. budeme hlasovat. Co se týče lingvistického režimu, tak máme k dispozici všechny jazyky, kromě estonštiny. Máme pro vás tady určitě tou podporu, to znamená pasivní estonštinu a poté ještě nelze zajistit tlumočení do chorvačtiny a jirštiny. Tak a tímto se hned dostáváme k bodu číslo 3 našeho pořadu jednání. Takže tady jde o zbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístup u výrobků a služeb. tak, abychom zajistili opravdu absolutní přístup i k dnešnímu jednání, tak jsme zajistili také tlumočení do znakové řeči. That, uh uh, uh, uh, will have... A bude tady výlučná pravomoc našeho výboru k některým článkům a k mnoha bodům úvodního ustanovení, ale mnoho usnesení bude pokryto pravomocí jak IMKA, tak našeho výboru společně. Zbývající část přílohy 1 bude v rámci eh, pravomocí IMKO Hempel a doprava. A v tuto chvíli předávám slovo panu Adamovi Kosa, který nám ukáže, jak tato směrnice může vylepšit fungování vnitřního trhu tím, že se odstraní překážky, které vytváří rozdíly v národních legislativách. A nyní tady bude tedy ten eh, seznam dostupnosti produktů a služeb a ten by to měl, tomu měl na pomoci. Máte slovo. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ahogy eh, felolvasta ezt a hosszú címet eh, az irány... Děkuji. Přečetli jste si tento dlouhý název návrhu směrnice a to již samo o sobě poukazuje na to, do jaké míry je tato věc technickou záležitostí. Náš výbor měl obtížný úkol a já se pokusím shrnout ty nejdůležitější věci. Měli jsme v minulosti několik slyšení, vyslechli jsme si experty a zabývali jsme se mnohokrát touto záležitostí a já bych rád zdůraznil následující. Je to legislativní návrh, který je eh, starý již asi pět let nebo ještě více. A mnoho kolegů na Evropské komisi se zabývá touto otázkou již velmi dlouho. Jde o otázku, na kterou se vztahuje umluva OSN a byla ratifikována také Evropskou unii. jde o legislativní zále, otázky, které jsou regulovány nařízením a tady v mnoha ohledech může docházet k různým rozporům mezi různými usneseními a nařízeními, takže naším důvodem nebo účelem je, nebo záměrem je odstranit tyto rozdíly a nesoulady Jde zejména o technickou záležitost a pokud jsem to dobře spočítal, tak jsme dostali asi 230 pozměňovacích návrhů. A tato technická věc může být vyřešena pouze jedním jediným způsobem, a to e, konstruktivně a v duchu spolupráce. Musíme se pokusit text vylepšit. A rád bych zdůraznil, že i já jsem ochoten stahnout své pozměňovací návrhy, pokud se nám podaří dohodnout se se stínovými zpravodaji, tak aby se nám podařilo dospět k tomu nejlepšímu výsledku. A druhý problém, který tady vidím, je, že pokud tady přihlédneme k legislativnímu postupu, eh, včetně tedy trialogu, Řečník přerušil eh, svůj projev a dotazuje se, zda je nějaký problém s tlumočením. Mohu pokračovat? Ano, můžete pokračovat, dobře. Takže pokud jde o postup v rámci trialogu, tak teprve po roce 2019 eh, předpokládáme, že tento text vstoupí v platnost a předem není možné zjistit, do jak, eh, k jakým technickým směrám do té doby dojde. A proto Musíme přijmout pružná pravidla, která budou odpovídat inovacím, ke kterým podle našich odhadů do té doby dojde. Třetí věc, kterou bych rád zdůraznil, je vztah tohoto textu a balíčku o audiovizuálních službách, protože tam eh, nás také čeká legislativní práce a tyto dvě oblasti jsou spojené i když vlastně ta naše aktivita v těchto dvou věcech není dostatečně koordinována. My se snažíme samozřejmě spolupracovat a nacházet eh, řešení jiným způsobem, jinými cestami, například prostřednictvím eh, Intergroup k této otázce. Snažíme se to koordinovat, protože to jsou dvě tematiky, které spolu velmi úzce souvisí. A dále bych rád pohovořil o specifičtější záležitosti, pokud jde o značku CE. Neměli bychom bránit rozvoji inovativních řešení a měli bychom zároveň zaručit, že co největší počet osob s postižením bude mít přístup Musíme zajistit inovace. Dále je také důležité zabránit vyloučení určitých osob ze společnosti. Pokud přijmeme velmi restriktivní eh, nařízení, tak se může stát, že by to ovlivnilo inovace nežádoucím způsobem. Myslím si, že příliš restriktivní úprava by ohrozila inovace. Proto musíme oddělit tyto dvě otázky, tedy inovace a přístup pro osoby se zdravotním postižením. Je velmi důležité, aby každý produkt byl dostupný pro všechny skupiny ve společnosti. Je tedy velice důležité, abychom dobře tuto otázku zvážili a nalezli co nejlepší řešení. Mám některé, mám taky um, určité problémy, uh, pokud jde o ten koncept textu. Já sám jsem předložil několik pozměňovacích návrhů k definici. Myslím si, že musíme rozlišovat mezi průmyslovým využitím a využitím a posteriori, protože tady je různá zodpovědnost. V prvním případě je to v zodpovědnosti výrobce a v druhém případě eh, jsou zodpovědní eh, operátoři, provozovatele, takže tady musíme zajistit různý typ zodpovědnosti. Musíme to různě ošetřit podle míry zodpovědnosti nebo typu zodpovědnosti. A Potom také eh, funkční eh, výkon. Tady, eh, pokud jde o výrobce, tak tam jde o oblast, kde bude poskytovat produkty, ale my mu nemusíme předepisovat, jakým způsobem mají být ty produkty poskytnuty k dispozici, protože Eh, ty poslanecí návrhy, které bychom tady dnes mohli předložit, by za dva roky již mohly být zastaralé, protože budou existovat nové technologie. Dále je také důležité nalézt řešení. Pokud jde o hm, kontrolu produktů a služeb, musíme zajistit eh, dostatečnou kapacitu pro nové produkty a já jsem ochoten tady pracovat s novými pozněcími návrhy. Je důležité, aby pravidla k produktům a službám měla přiměřenou úroveň a nebyla příliš velkou zátěží pro výrobce. Musíme také zajistit eh, Eh, zahrnutí dotčených osob do legislativní práce, musíme je zapojit a zohlednit jejich názor a každý produkt by měl být dostupný pro každou eh, jednotlivou skupinu ve společnosti, jde o produkty, o služby, které již existují, anebo takové, které se teprve vytváří. Je důležité, aby výrobci mohli jasně popsat své produkty e, i služby, tak aby dotčené skupiny byly informovány o, té své, o, o možnosti dostupnosti těchto produktů a služeb. Jako například e, v případě léčiv, pokud jde o nevidomé osoby, je důležité, aby tyto osoby přes internet měly eh, přístup k těmto lékům stejným způsobem jako ostatní skupiny. A tyto léky by měly být dostupné pro všechny uživatele. Ten text eh, pokrývá pět stran. Já jsem již předložil různé pozměňovací návrhy, plus ještě nějaké, které jsem zatím nechal stranou. Chci si o nich promluvit se stínovými zpravodaji, tak abychom nalezli společná řešení. A existují tady ještě otevřené otázky. Já nejsem e, žádným kouzelníkem, musíme tady opravdu pracovat společnými silami a jak tady již zaznělo, týká se to i dalších výborů. Je to tedy legislativní, e, velmi komplikovaný postup a já jsem ochoten e, spolupracovat na této kolektivní záležitosti. Thank you, Mr. Kosa. Eh, Děkuji, pane Košo. Co se týče stínového zpravodaje za SAD, paní Vilia Velkyšute tu není, nicméně mě poprosila, abych za ní přečetla text s její první reakcí. A samozřejmě se velmi omlouvá za to, že zde nemůže být. Nicméně, paní Blinke, vyčujete, děkuje panu Košovi za velmi, velmi dobře propracovanou zprávu týkající se toho, to, této navrhované směrnice. Nicméně, jelikož ta směrnice je k dispozici teprve od minulého týdne a je napojená na 230 pozměňovacích návrhů, není schopná v tuto chvíli detailně reagovat na konkrétní návrhy zpravodaje v tuto chvíli. Paní Blinky vyučujete si obecně myslí, že tento návrh komise je dlouho očekávaný a vítaný návrh a má také potenciálem stát se opravdu důležitým legislativním aktem. Jistě bude mít dopad na miliony lidí s postižením, bude mít také dopad na život starších obyvatel a také i jiných uživatelů prostřednictvím právě zprostředkování přístupu k těmto službám a výrobkům za stejných podmínek. Je pravdou, že je třeba si uvědomit, že tedy ten akt o přístupnosti, či ten celý legislativní balíček, bude mít výhody ne pouze pro lidi s postižením, ale pro daleko širší skupinu cílových uživatelů. A teď ještě jedna obecná poznámka, která se týká rozsahu působnosti této směrnice. Musíme se ujistit ve chvíli, kdy tedy budeme pracovat na této směrnici, že rozsah působnosti bude dostatečně široký, tak aby pokrýval opravdu všechny oblasti, ve kterých dochází k roztříštění. Musíme udělat všechno proto, aby vše, co se tedy týká tohoto nového prostředí služeb a výrobků, tak aby to bylo prostředí, které bude opravdu přizpůsobené potřebám těchto uživatelů. Ten v tuto chvíli navrhovaný rozsah působnosti, tak jak to navrhuje komise, by toto celoplošné stejné užívání, stejnou přístupnost nezajistilo. A ještě nakonec paní Blinkevičute souhlasí s argumentem Evropského fóra pro postižení, to znamená, že poskytování přístupnosti nelze vnímat jako bariéru, tak jak o tom hovoří velmi často soukromý sektor, ale naopak jde o způsob překonávání bariér a je, také, je to také způsob, jak zajistit opravdu dodržování a ochranu dalších základních práv, jako například přístup k pracovnímu místu, vzdělání, veřejným službám, volnému pohybu, zábavě a tak dále. A i z tohoto důvodu přístupnost bude mít pozitivní dopady pro všechny evropské občany, včetně tedy také pro zástupce moderních inovativních podniků a také podniků, které jsou ochotni jednat sociálním způsobem zodpovědně. A proto paní Blinkevičůte i nadále chce, aby se na tomto důležitém legislativním aktu pracovalo bude také velmi úzce spolupracovat s panem zpravodajem a dalšími stínovými zpravody. Takže to je to, co eh, chce tady v tuto chvíli sdělit paní Vilia Blinkevičůte. Já jsem to za ní přečetl a v tuto chvíli předávám slovo další stínové zpravodajce paní Helze Stevens. Máte slovo, prosím. Hartelijk dank, eh, mevrouw de voorzitter en collega's. Eerst en vooral wil ik graag mijn collega Dovolte, abych na úvod řekla, že bych chtěla poděkovat eh, panu Adamovi Kosovi za veškerou tu práci, kterou eh, věnoval přípravě tohoto stanoviska. Myslím si, že tento zákon týkající se přístupnosti je skutečně důležitý instrument, eh, který souvisí se zajištěním práv lidí, kteří mají postižení. E, ta smlouva, která, od které se to odvíjí, byla ratifikována Evropskou unii a v podstatě zajišťuje přístup pro všechny lidi. Přístup jak ke zboží, tak ke službám. E, já velice podporuji ten přístup, který zvolil pan e, Koza. Je třeba se podívat na to, kdo vlastně z toho bude mít největší prospěch. Nejde totiž pouze o lidi, kteří trpí nějakým postižením, ale mělo by se to týkat všech. A proto tomu e, říkáme zákon o přístupnosti, ne zákon o e, e, nějakém postižení nebo o přístupu pro lidi, kteří mají postižení. Jinými slovy, tady vidíme určitý posun ve vnímání těchto věcí. Týká se to tedy všech lidí, nejen těch, kteří mají určité funkční omezení nebo kteří trpí nějakým postižením. Týká se to také starších lidí a počet lidí, kteří jsou starší, se stále zvyšuje a tato skupina bude stále důležitější. Velice vítám také to, že se zde odkazuje také na tu univerzalitu. To je totiž koncepce, která eh, je používána různými společnostmi, hlavně eh, IT společnostmi. Jinými slovy, je potřeba zajistit, aby eh, přístupné bylo nejvyšší možné množství služeb. Eh, kromě toho, eh, já velice také upřednostňuji ten funkční přístup, který umožňuje další inovace a který současně s tím zajišťuje plnou přístupnost pro všechny. Také proto si myslím, že tento hybridní přístup je vůbec nejlepší přístup, ale pochopitelně je potřeba mít na paměti určité normy, standardy, e, tak jak se projevují například v té směrnici o přístupu na web. Čili to nejdůležitější je tady přístupnost, e, o to nám musí jít, ale není pochopitelně na nás, na poslancích Evropského parlamentu, abychom někomu diktovali, jak toho má dosáhnout. Tento eh, zákon eh, vstoupí v platnost za několik let a nevíme, jak eh, rychle se, bude vyvíjet, se budou vyvíjet různé technologie. Proto je potřeba zajistit, abychom mohli aktualizovat ty normy a standardy co nejrychleji, protože by mohly se velice rychle stávat zastaralými. A protože nechceme eh, mít produkty, které budou zastaralé, proto je potřeba se věnovat právě této otázce, je potřeba se postarat o to, aby lidé, kteří mají určitá postižení, mohli využívat ty největší a nejnovější inovace v oblasti know-how. Eh, dovolte, abych na závěr řekla, že se velice těším na další spolupráci se panem zpravodajem. Doufám, že naše spolupráce bude produktivní a že to všechno bude ku prospěchu všech občanů včetně těch občanů, kteří mají určitá postižení. Já pochopitelně budu eh, spolupracovat s združeními, která se věnují právě právům lidí s postiženími. Děkuji. Další stíno eh, zpravodajku je Marian Harkin, která se ale omluvila, eh, nemůže tady být. Své připomínky zašle přímo panu Kosovi, čili zpravodaji k tomuto stanovisku, protože bohužel tady není ani žádný z jejich kolegů, který by ji mohl dnes tady zastoupit. Takže teď půjdeme eh, k další eh, stínové se paní Kunova, která zastupuje GUE. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych chtěla poděkovat panu Kozové, také mu poblahopřát eh, k tomu, jak prezentoval eh, své stanovisko zde. Eh, máme mnoho společných myšlenek. Všichni chceme se postarat o to, aby lidé, kteří mají postižení, mají dostupnou pomoc. To znamená, to souvisí i s tou přístupností k výrobkům a e, jde o to také, abychom nestěžovali život těmto lidem ještě dále. Teď hovořím tady nejen o lidech s postižením, hovořím také o starších lidech a také o lidech, kteří mají jiné problémy. Eh, to souvisí také s technickými specifikacemi, eh, které by měly zajistit, že výrobky a služby jsou skutečně obecně přístupné. To je věc velice důležitá. Myslím, že tento dokument je velice důležitý hlavně pro náš výbor pro zaměstnanost a je důležité, abychom se zabývali také základními eh, právy lidí s postižením. A kromě toho by to mělo také usnadnit lidem v těchto oblastech spolupracovat. Myslíme si, že eh, v tomto stanovisku můžeme skutečně vyprodukovat něco velice důležitého, protože přístupnost lidí s postižením k, těm, k výrobkům a ke službám by také mohlo vést k vytváření nových pracovních příležitostí, také by to mohlo pomáhat výrobcům a tvůrcům to znamená lidem, eh, kteří také vypracovávají specifikace týkající se konkrétních produktů a dále pak i firmám a společnostem, které tyto produkty vyrábějí. Eh, my jsme předložili několik pozměňovacích návrhů v tomto duchu. Eh, jsem přesvědčena, že náš zpravodaj bude i s našimi pozměňovacími návrhy souhlasit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Myslím si, že e, za frakci zelených tady nikdo není, takže pojďme k paní Agia z EFDD. Máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat panu Kosovi za tuto první výměnu eh, názoru, Myslím si, že je to velice důležité pro nás, protože jde o to, aby následující jednání ve výborech byla skutečně plodná. Je to stanovisko, které je skutečně mimořádně důležité a ta nová směrnice eh, vlastně má za cíl dosáhnout harmonizace eh, vnitrostátní legislativy tak, aby jednotlivé členské státy sami mohly dosáhnout a, a realizovat eh, ty, ty závazky, ke kterým se e, přihlásili a které vyplývají z těch mezinárodních smluv eh, v oblasti přístupnosti k výrobkům a služeb. Služby a produkty, které je potřeba zpřístupnit, jsou pochopitelně různé. Jedná se o bankovní služby, dopravní služby, Eh, eh, dopravní služby jakéhokoliv druhu, silniční, železniční, vodní, námořní doprava. Jinými slovy, tato směrnice pokrývá celou řadu oblastí a proto si myslím, že je velice důležité, abychom nesměsovali eh, návrh tohoto stanoviska z IMKA s tím, co předložila paní Stevensová ve svém stanovisku týkající se eh, úmluvy o právech lidí s postižením. Eh, jedná se o velice odborný, eh, odborné stanovisko a proto myslím, že potřebujeme také zaujmout skutečně odborný technický přístup, tak abychom mohli skutečně pracovat ku prospěchu lidí s postižením, ale i ku prospěchu dalších lidí, dalších skupin lidí, jako jsou například starší občané tak jak jste o tom zde hovořilo, že po, po, eh, populace stárne je eh, všeobecně známé. To, co teď řeknu, by nemělo být chápáno jako kritika, ale spíše jako určitá iniciativa, abychom se na těmi věci dále zamysleli. Jestliže se podíváme na odstavec 10, článek 3, tak tady se říká, že členské státy se mohou rozhodnout v tom smyslu, že eh, budovy budou skutečně odpovídat požadavkům, tak jak jsou stanoveny eh, eh, směrnicí. Jinými slovy, směrnice chce všechno zpřístupnit, ale přitom se zde hovoří o tom, že opatření, která by, měla, by měly udělat členské státy, nejsou závazné. Například přístup do budov je něco, co eh, Eh, může s tím vším tady souviset. Jestliže se zamyslím nad eh, svoji zemí, tak tam jsou určité architektonické bariéry pro lidi, kteří mají určité eh, postižení. Jinými slovy, jestliže budeme toto všechno vnímat jako nezávazné, tak se můžeme dostat do poměrně složité situace. Byla bych velice ráda, kdyby pan Kosa se k tomu vyjádřil, aby nám řekl, co si o tom on myslí. A Možná, že bychom eh, skutečně se měli postarat o to, aby ta míra závaznosti byla vyšší. To souvisí hlavně s tím článkem 3 odstavcem 10. Je potřeba zajistit, aby eh, prostředí, ve kterém eh, je zpřístupňování, jsou tyto služby a výrobky, Eh, aby tomu skutečně sloužili, protože jinak můžeme mít místa, která nebudou přístupná, jinými slovy budeme mít produkty a služby přístupné, ale nebudeme mít infrastrukturu přístupnou. To si myslím, že je důležitá věc. Eh, včera naši občané s chodou okolností hlasovali eh, v referendu o ústavních změnách, ale jestliže se podíváte na ty principy, které byli součástí eh, těchto eh, reformních návrhů, pak uvidíte, že eh, že jsou vlastně do určité míry omezována, například právo hlasovat, právo volit. Volby často probíhají v budovách, které nejsou přístupné pro lidi s postižením. Jinými slovy, to omezuje právo volit. To samé souvisí také se školstvím. Eh, většinou totiž jsou ty volební místnosti ve školách a celá řada škol vůbec není přístupná pro lidi s, s postižením, což je pochopitelně problém. Myslím si, že paní Stevensové v jejím na, eh, stanovisku eh, dosáhla něco, co je velice důležité, hovoří o těch univerzálních návrzích toho, jak by měly vypadat budovy a tak dále. Myslím si, že je velice důležité, aby tato ustanovení eh, v tom jejím stanovisku by se měly projevit i v legislativě, která v současné době je diskutována ve výboru IMCO. A proto si myslím, že bychom měli nějakým způsobem propojit její stanovisko s naším stanoviskem, tedy stanoviskem našeho výboru. Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu Kosovi a všem ostatním kolegům. Doufám, že i nadále budeme spolupracovat pro, ku prospěchu všech. You, uh, Děkuji, Joel Melan. Tak eh, pan Martin bude hovořit, prosím. Merci, madame eh, le... Děkuji. Paní předsedkyně, já bych chtěl nejprve poděkovat za práci pana Kosy a paní Stevens, pokud jde o toto téma lidí s postižením. Směrnice má přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu a má odstranit překážky bránící volnému pohybu a nakonec usnadnit začlenění všech do společnosti. Ovšem, když se tady podíváme k přístupu k normám a k harmonizaci cen, Eh, tak to vlastně jsou, eh, to je v rozporu eh, s tím, co je dobré pro státy i podniky, protože i ty mají tady tady svá práva. A pokud jde o otázku čišení, tak máme pocit, že to je jaksi zneužito ve prospěch jednotného trhu. Je to taková záminka, aby se lépe akceptovala harmonizace legislativy a sjednocování trhů. A tady to propletení mezi fyzickou, eh, fyzickým přístupem a přístupem k produktu vede k velkému eh, chaosu eh, a k záměnám. Ratifikace úmluvy OSN o právech osob s postižením ze strany EU představovala trojského koně, který měl jednotný eh, trh prosazovat a prosazovat eh, vizi federalistické Evropské unie. A eh, závěrem mám eh, pár konkrétních věcí. Jsem rád, že paní Moran Šartie, kvestorka, je tady a může mě vyslechnout. Přístup postižených osob, ano, to se mě samozřejmě týká od 3. srpna roku 2016, kdy došlo k určitému útoku, díky kterému jsem přišel o oko. Od té doby, e, tedy na to oko nevidím. Musím podstoupit během vánočních svátků operaci, tak aby e, se alespoň esteticky ta e, situace napravila. Ovšem jako poslanec jsem požádal o to, abych měl přístup pro postižené osoby, článek 30 MAS abych mohl do Štrasburku eh, cestovat, abych mohl cestovat do Bruselu, protože já fyzicky nejsem schopen používat vozidlo, abych eh, dojel na eh, letiště nebo na nádraží. A co si myslíte, že se stalo? Na první můj dotaz to bylo odmítnuto ze strany kvestorů, protože nejsem zcela nevědomý a proto jsem musel podat druhou žádost a předložit to na setkání předsedů. E, takže e, tady e, my tady hovoříme o Evropě a o osobách s postižením, ale to znamená, že vy byste se měli nejprve postarat o ty věci, které se dějí ve vašem vlastním kruhu tady v parlamentu. Děkuji. Paní Morančatě možná může rovnou zareagovat na to, co tady právě řekl pan Martan. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat za práci kolegovi Kosa a děkuji také paní Stevens za její eh, příspěvek. Je to pro mě velmi důležité, velmi mě to zajímá a věnuji vždy bedlivou pozornost eh, provádění těchto opatření ve prospěch osob s postižením ve všech členských státech. Právě eh, tady někdo mě hovořil v souvislosti s konkrétním případem a jakožto kvestorka a v rámci kvestorství, tak osoba, která právě promluvila, jistě si uvědomuje, eh, nebo možná neví, že jsem nedávno schromáždila eh, všechny eh, naše kolegy s postižením eh, zde v Evropském parlamentu, abych se s nimi pobavila o tom, jakým způsobem zohlednit jejich postižení. A během tohoto setkání jsme si prošli všechna možná zlepšení, Probrali jsme to a oni jistě o tom mohou podat své svědectví. Pokud jde o tento konkrétní případ, tak kvestoři e, řešili tento případ, nebo ten případ jim byl předložen a odpověď eh, se týkala trvalého handicapu, e, neboli Ono je to jiné to řešení v případě, když máte eh, přechodné, přechodné postižení anebo trvalé postižení. A e, já bych ráda vyzvala pana poslance, aby se na mě obrátil přímo. E, přechodné, pokud tedy z tohoto přechodného postižení se stane trvalé postižení, tak potom bude potřeba, aby se opět obrátil na kolegium kvestorů, protože Ehm, nevím, nevím, na které předsedy jste se obrátil, jestli to byly předsedové výborů nebo předsedové frakcí, ale v každém případě tady má rozhodovat eh, kolegium kvestorů. Takže prosím, chtěla bych vás vyzvat, kolego, abyste respektoval obvyklá pravidla. Děkuji. Mr. Fontulis, the... Pan Fontulis, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Já bych opravdu rád pogratuloval panu Stevensovi i panu Košovi, ale jak můžeme hovořit o přístupnosti služeb a produktů v Evropě, která vůbec není jednotná v tomto odvětví? A proč to říkám? Já jsem vás chtěla informovat o tom, že dnes došlo k tomu, nebo máme dostatečné informace o tom, že v Řecku velmi mnohu mnoho postižených dětí zůstává na ulici. Podívejte se, i moje dcera trpí Downovým syndromem a dnes došlo k tomu, že pět nebo osm dětí s postižením zůstalo na ulici, protože centrum, které jim pomáhalo, v podstatě v tuto chvíli zbankrotovalo, jelikož přišlo o všechny veřejné prostředky. Takže takto vypadá situace v Řecku a je velmi důležité, abychom je zajistili, aby právě tyto děti, které eh, jsou postižené a potřebují speciální přístup proto, aby byli vůbec schopni se integrovat ve společnosti, měli k takovémuto vzdělání přístup. Ale nemůže existovat eh, situace, jaká v tuto chvíli nastala. To znamená, že děti někam chodily, kde získávaly vzdělání a teď ta instituce, která jim toto vzdělávání poskytovala, přišla o všechny veřejné prostředky a proto v tuto chvíli je ponechali jednoduše na holičkách a centrum už muselo zavřít. Vždy, když v Řecku dochází k úsporám, tak na to tak nejvíce trpí samozřejmě ti nejzranitelnější, v tomto případě právě lidé s postižením. A jak, tomu, jak k tomu můžeme vůbec přihlížet, že právě děti s postižením trpí takovýmto způsobem? Děkuji, děkuji. Pane Košu, chcete k tomu něco říct? Chcete uzavřít debatu o tomto bodu pořadu jednání? Kasszony. Köszönöm szépen a kollégáknak az érdeket. Děkuji. Rád bych poděkoval kolegům za tuto velmi zajímavou rozpravu. Nenáhodou jsem uvedl, že jsou to opravdu složité a technické záležitosti, je obtížné se v tom vyznat a mě to také trvalo velmi dlouho, než jsem si podrobně pročetl celý text a než jsem dobře pochopil, jak jsou tato pravidla prováděna. Padlo tady několik otázek a já se teď pokusím na každou z nich odpovědět. První otázka byla spíše takovým obecným eh, stanoviskem nebo názorem k tomu, že můj text nezahrnuje všechny požadavky občanské společnosti, v oblasti e, přístupnosti budov a nebo pokud jde o rozsah působnosti. Není to náhodou, že jsem, e, když jsem na začátku uvedl, že jsou tady zatím ještě některé otázky otevřené, já jsem e, upřednostnil takový postup, že nejprve se dohodnu se stínovými zpravodaji, abychom vše doladili. Protože tyto věci se opravdu netýkají e, pouze osobního názoru zpravodaje. Tady je potřeba tyto otázky, které se týkají našeho každého dne, každodenního života a mohou ho usnadňovat, tak tady je potřeba to sladit s kolegy. Jde o přístup k produktům a službám, to se týká nás všech a já jsem dostal jeden dotaz, pokud jde o e, přístup k budovám a já se nechci hájit, ovšem přesto bych chtěl zdůraznit, že toto je v národní pravomoci a je tedy potřeba, abychom si tuto skutečnost uvědomili. Eh, díky velmi pevnému přístupu našeho výboru se jedná o závaznou povinnost, tedy to, že, že budovy musí být přístupné, ale není možné využívat eh, na tyto účely strukturální fondy, pokud eh, budova ve výstavbě nezohledňuje právě i tuto přístupnost pro, přístup pro postižené osoby. Takže si myslím, že eh, pro ty budovy, které se budují, tak tam ta situace vypadá dobře. Problém nastává spíše u budov, které již stojí. Pokud jde o zastarávání společnosti, tak tady plně souhlasím s tím, že tato směrnice se bude dotýkat stále většího počtu osob, ale eh, být eh, v jistém vysokém věku neznamená eh, automaticky, že máte postižení, i když samozřejmě je stále více starších osob, které mají problémy fungovat, Eh, jsou tady osoby, které mají určité fyzické obtíže a proto jsem chtěl přijmout tento přístup. Někteří eh, nebo několik stínových zpravodajů mě v tom podporuje a musíme také zohledňovat funkce, které mají splňovat produkty a služby. Potom mám ještě tři další poznámky. Nesmíme zaměňovat chorobu a postižení, protože tyto dvě věci nejsou spojené hmm, nejsou totéž, musíme je oddělovat. A soudní dvůr k tomu vynesl jednoznačné stanovisko v roce 2005. V rozsudku stanovil, že přístup z pohledu choroby nebo z pohledu osoby s postižením, že to není stejné a že je potřeba mít pro tyto dvě odlišné věci odlišné přístupy. Pokud jde o Řecko, tak jsem si vyslechl připomínky k rozpočtové situaci a k skutečnosti, že děti již nemohou chodit do školy. Bohužel tato směrnice se nezabývá těmito otázkami. Tato směrnice se zabývá dostupností produktů a služeb. Otázka, kterou nadnesl můj kolega, je samozřejmě velmi závažná a je potřeba, abychom se jí věnovali. Ale je to něco jiného. Já osobně eh, si myslím, že státy by neměly šetřit na úkor těchto dětí s postižením, protože eh, přístup pro tyto děti by neměl eh, být omezující nebo neměl by být omezením. A děkuji eh, také eh, kolegovi z ENF. Já si myslím, že my se tady nesnažíme eh, jak si zuniformizovat všechny trhy. Tady jde o to, aby osoby s postižením a každá osoba, každý občan v Evropské unii byl ve stejné situaci, pokud jde o přístup k službám a k produktům, nezávisle na to, zda je to Maďar, Francouz, Belgičan s postižením. Protože tyto osoby, pokud mají stejné postižení, tak mají stejné potřeby. A neměli bychom tady zmiňovat ceny. Tady nejde o to, že chceme mít eh, jednu míru, kterou bychom chtěli vnutit všem trhům. My zkrátka chceme mít rovný přístup pro všechny. Myslím si, že tady není mnoho rozdílů v našich pohledech na skutečnost. Nejobtížnější ovšem bude nalézt správnou formulaci. Přesto však věřím, že se nám podaří dopracovat se k pozitivnímu výsledku. Nemáme mnoho času, to je pravda. Výbor IMCO má velmi krátkou lhůtu a i my musíme pracovat velmi rychle. Již tento týden si uh, uspořádáme setkání se stínovými zpravodaji a já se pokusím co nejrychleji uh, zharmonizovat ten text, abychom o něm mohli co nejrychleji hlasovat. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, děkuji, pane Košo. Já se v tuto chvíli obracím na zástupce komise, zda k tomu chtějí něco přidat. A prosím, máte slovo. Děkuji. Já se pokusím být eh, velmi eh, rychlá. Děkuji panu zpravodaji za to, že předložil takové podrobné stanovisko s velmi zajímavými informacemi, zejména pokud jde o první přílohu, pokud jde o funkční požadavky. On to vnímá velmi odlišně od toho našeho návrhu a já si myslím, že tady jde o tu podstatu celé té diskuze způsobností eh, eh, té směrnice. Tedy tady jde o to, jakým způsobem dospět k dostupnosti, k přístupnosti. Eh, my jsme se snažili tady mít takové pružnější mm, ustanovení. A pan Kosa, ten tady poukazuje na různé požadavky podle eh, toho, co jednotlivé osoby, čeho jsou schopny. A tady samozřejmě musíme nalézt tu nejužitečnější funkci, eh, pardon, definici nebo textu, ehm, i pro ne, průmysl, ale jsem velmi ráda, že tady dochází k těmto úvahám a, a k práci na revizi této přílohy. Já si myslím, že e, to povede k velmi zajímavým diskuzím. Ale máme tady určité otazníky k některým e, pozměňovacím návrhům zejména pozměňovací návrhy, které mají pozměnit definici osob s postižením a osob s omezenou mobilitou. My jsme to tam rozlišovali, tak abychom respektovali um, jednak definice úmluvy, z úmluvy OSN a potom také Eh, máme tu druhou definici osob s omezenou mobilitou, které jsme tam chtěli také zohlednit. My si samozřejmě uvědomujeme, že vše, co může zlepšit eh, dostupnost nebo přístup pro osoby Eh, s postižením, to bude prospěšné i pro osoby s omezenou mobilitou, ale některé právní kroky Evropské unie eh, se zaměřují eh, zejména na osoby s postižením a proto my tam prostě máme toto rozlišení. A jinak také váháme, pokud jde o některé prvky v textu, kde si myslíme, že to mm, pozměňuje eh, tu legislativu o přístupnosti. Je tam pozměňovací návrh 11 a koncept optimizace, eh, kde to podle našeho názoru eh, omezuje některé možnosti výrobců a potom pozměňovací návrh 39, který umožňuje využívat, já to přečtu v angličtině, výrobci se mohou rozhodnout splnit požadavky dostupnosti Eh, pro některá zařízení, software, hardware a další. Znamená to, že výrobky už by sami mohly být nedostupné v případě, že budou v souladu s některými externími zařízeními, díky kterým se stanou přístupnými. Takže eh, Kdybychom to tam napsali jinak, tak by se ty povinnosti snížily a vlastně by se tím omezila působnost i ambice našeho návrhu. Potom jedna změna, na která nám nevyhovuje, protože to podle našeho názoru bude mít velké dopady. Jde o pozměňovací návrh 26, 49 a 60 foreseeable use je nahrazen intended use. Um, foreseeable tedy um, předvídatelné využití a, a tam je tedy rozdíl, protože třeba u telefonu ten předvídatelný účel je slyšet a hovořit to znamená, je to naprosto nedostupné třeba pro osobu, která je hluchoněma. Zatímco foreseeable, um, tam je ta možnost komunikovat všemi možnými způsoby a tady telefony, eh, jako iPhony a tak dále, jsou mnohem eh, přístupnější, protože je možné je využívat, i když třeba neslyšíte a nevidíte. Takže tento koncept vlastně znamená, že by se měla rozšířit ta působnost a že by se umožnila co největší inovace. A my si myslíme, že ta změna, která tam byla provedena, by vedla k tomu, že tu působnost omezí. Takže na to jsem vás chtěla upozornit a samozřejmě eh, jsme připraveni eh, hovořit s panem Kosa a budeme o tom jednat. Děkuji. Thank you. Deadline for amendments. Děkuji. Co se týče předložení pozměňovacích návrhů, tak je ta lhůta je 11. ledna a 27. 28. budeme o těchto návrzích hovořit a 22 až 23 březen, to je datum pro hlasování a co se týče IMKA, tak to bude hlasovat také v březnu. Tak a tím se dostáváme k té blekové iniciativě Evropského parlamentu týkající se textilního průmyslu a dávám v tuto chvíli tedy slovo paní Jean Lambert, která je zpravodajkou. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Takže dovolte mi, abych začala tím, jak bych to nazvala. Tedy jak se k tomu postavíme, o co nám tady jde vlastně, jak to odprezentovat. To znamená, tady jde také o práci výboru DV, a ta zpráva výboru DV ještě v tuto chvíli není, nespatřila světlo světa, tedy pokud jsem správně informována, takže uvidíme, jakým způsobem to tedy potom budeme moci propojovat s výborem DV. Co se týče návrhu komise, tak i přesto, co říká odstavec 4, což v podstatě může být trošičku zavázející podle mého názoru, tak jak se ten návrh v konkrétní podobě stále ještě neexistuje, to znamená něco, kde by bylo napsáno, toto chceme udělat, tak toto uděláme, budeme to financovat takto a tak dále. To znamená, že v tuto chvíli těžko na to můžeme nahlížet jako na nějaký problém či na něco jaksi nového či na nějaké záležitosti, které my bychom byli rádi spatřili v nějaké takovéto vlajkové iniciativě. Takže co se týče toho celkového kontextu, tak ten se samozřejmě týká Grand Place, nebo vychází tedy i z té katastrofy Grand Place v souvislosti tedy s tím neuvěřitelným množství Eh, obětí, které si tato katastrofa v Bangladeši vyžádala. A poté samozřejmě také známe iniciativy parlamentu, to znamená vlastní usnesení parlamentu, které se snažilo podívat se tedy na vyšetření této katastrofy Grand Plaza v Bangladeši a také eh, příslušná zpráva výboru pro obchod. To znamená, že tady těch zdrojů je několik. A o, co se stalo od té katastrofy? Evropská unie se snažila opravdu angažovat eh, se těmi zástupci značek, které eh, vyrábí v Bangladeši. Také se zabývala základními standardy Mezinárodní organizace práce. To znamená, že jsme se zabývali otázky, otázkou tedy struktury eh, výrobních prostor, také pracovního práva, také jsme se zabývali otázkou otázkou udržitelnosti u, v souvislosti s různými tématy. E, Kanada už se také stala součástí tedy této iniciativy pro udržitelnost což je v podstatě iniciativa, jejímž cílem je opravdu zlepšit e, podmínky v textilním odvětví, konkrétně tedy také v Bangladeši. Eh, já, my jsme s kolegyní byli nedávno eh, v Bangladeši ještě s výborem pro eh, mezinárodní obchod a podívali jsme se opravdu in situ na to, co se děje nebo jak vypadá současná situace v textilním odvětví nebo k jakým zlepšením došlo v souvislosti s, bezpečnostní, s bezpečností budov. Nicméně vyvstalo, vyvstaly nové otázky. To znamená, že my tady s touto iniciativou v podstatě se snažíme být opravdu takovou vlajkovou iniciativou, na začátku tohoto roku se odehrála konference, která se zúčastnili všichni, všichni zúčastnili tedy eh, odpovídající aktéři a snažili jsme se tedy podívat také na výsledky výzkumu, které, který od té doby eh, proběhl a který se nes neomezil pouze na situaci v Bangladeši, ale opravdu na celé odvětví textilu. Je to opravdu velmi důležité odvětví, které zaměstnává převážně ženy. Je to důležité odvětví opravdu pro velmi mnohé státy, včetně Evropské unie i když právě v textilním průmyslu v Evropě došlo k mnohým změnám. Takže co říká komise nebo jaké cíle se snaží eh, sledovat eh, komise? Chce zlepšit spolupráci, dialog, eh, výměnu informací mezi zúčastněnými stranami, samozřejmě poté ještě aktivní a akční programy navýšení, zlepšení osvěty a poté samozřejmě ještě přidaná hodnota Evropské unie a nějakým způsobem, jak si Eh, apelace na všechny zúčastněné strany, aby posílili bezpečnostní eh, předpisy, včetně tedy také eh, iniciativ, jejímž cílem je navýšit transparentnost. Takže máme samozřejmě tady zprávu našeho výboru, která se hodně soustředí tedy na otázky týkající se pracovních podmínek a zaměstnanosti a eh, jedna z těch věcí, která vyplynula z této konference a také z jiných eh, jaksi zdrojů, je ta, že vlastně jedna z těch eh, věcí, která je zcela zásadní v celém tom řetězci, je právě kvalita a transparentnost. Tak, abychom si byli jistí, že ve chvíli, kdy něco kupujeme, tak je to něco, co v průběhu tady toho výrobního procesu nepřispívalo k porušování lidských eh, základních práv. Chceme si být jistí, že během výroby tohoto produktu nebyl nikdo vykořišťován. Samozřejmě nám jde také o otázky bezpečnosti eh, práce, o otázky eh, spravedlivého odměňování eh, zaměstnanců, otázky týkající se možnosti, jak si být členem či aktivním členem odborových organizací protože víme, že existují různé eh, průmyslové exportní eh, oblasti, kde právě ty, tato odborová práva jsou eh, porušována, takže hodně jsme se zaměřili tedy také na otázky, jak říkám, práv odborových organizací, transparentnosti, také zacházení Eh, se ženami, to znamená, eh, snažíme se dělat také všechno pro to, aby ženy, které pracují v tomto sektoru, měly nějakou možnost, jak si pokročit nebo jak si dosáhnout eh, pokroku ve své kariéře. Také jsme se zabývali otázkami školení, tak aby prostě ti lidé, kteří pracují v tomto sektoru, měli pocit, že se nějakým způsobem dostávají dopředu, že se něco nového učí. A ten závěr, ke kterému došly mnohé iniciativy, je ten, že vlastně ty dobrovolné programy v podstatě nedostatečně odpovídají na potřeby tohoto eh, odvětví. To znamená, je třeba se podívat na ty iniciativy, které v tuto chvíli již existují, je třeba je nějakým způsobem sjednotit, abychom zajistili koherentnost a konsistentnost eh, všech eh, těchto iniciativ a aktivit, tak abychom také zajistili v podstatě to, že Evropská unie i nadále bude eh, v rámci tohoto sektoru hrát eh, důležitou roli a její eh, iniciativy, standardizace budou také zohledňovány a podaří se nám je prosazovat. To znamená, že budou opravdu součástí každodenního procesu v textilním odvětví, aniž by tedy bylo, by, aniž by Eh, se otevřel prostor pro vykořistování. Takže toto je v podstatě ten hlavní cíl. Eh, nicméně v tuto chvíli nemáme před sebou žádný konkrétní návrh, tudíž je velmi těžké se vyjadřovat o něčem, co vlastně v reálu vůbec neexistuje. Děkuji. Děkuji paní Lambert. A teď dám slovo panu Šulce za EPP, stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajko. V první řadě bych rád vyjádřil své díky paní zpravodajce za na tento návrh, který v tuto chvíli máme k dispozici. Myslím si, že my všichni tady v parlamentu si přejeme, aby i ten textil, který se prodává tady v Evropě, pocházel opravdu z takzvané čisté výroby. To znamená, je třeba zajistit, aby tato výroba respektovala eh, sociální a bezpečnostní standardy. Myslím si, že tedy tento společný cíl sdílíme. Nicméně otázkou je, zdali ten, toto přání odpovídá realitě, protože velmi často na konci dne se velmi mnoho z nás eh, rozhoduje podle ceny, to znamená, že ne všichni z nás jsou připraveni zaplatit za tyto výrobky trošičku více. Další výzvou je to, že ty výrobní státy, o kterých hovoříme, protože my samozřejmě víme, že větší část eh, textilních výrobků se nevyrábí na území Evropy, ale mimo. To znamená, tuto chvíli tou otázkou je, eh, jakým způsobem my to tedy chceme řešit. Eh, a pro mě tady vyvstává následující otázka, to znamená, chceme jak si zajistit v podstatě, že více zodpovědnosti budou muset převzít soukromé subjekty a ne stát. A nebo ta druhá eh, možnost, eh, kterou já bych preferoval, to znamená zajistit nějaké dobrovolné svazy, eh, jejímiž členy by byly podniky z textilního průmyslu a ty podniky by sami jaksi se zavázaly E, k tomu, že budou plnit ty vysoké e, standardy. Mám tady ještě dvě kritické připomínky nebo v podstatě otázky, které se týkají tohoto návrhu. Takže za prvé odstavec číslo 8. Spravodajka e, vyzývá EU stejně tak jako další zúčastněné strany k tomu, aby existoval nějaký spravedlivý mechanismus stanovování ceny. A já si tomu ale tady já si to tady moc nemím představit. Možná, že to by to opravdu mohlo spíše vést ke kartelům. E, já si prostě tady myslím, že by mohlo docházet k nepřiměřenému zásahu ze strany e, státu a to vůbec tedy nechápu. Poté se tady hovoří o té dobrovolné bázi, na základě níž by měly vznikat nějaké dobrovolné mechanismy, ke kterým, k jejich plnění by se zavázaly eh, zúčastněné soukromé subjekty, tak nevím. A co se týče eh, odstavce číslo 10, tak tady se k tomu také stavím dosti kriticky, protože tady se hovoří o závaznosti či o jaksi nutnosti Eh, nutnosti jaksi prověřování ze strany veřejných eh, úřadů, tak to vůbec nevím, jak by tedy tento spolehlivý přeskum měl fungovat. A proto se tady hovoří jaksi o důležitosti toho, aby tento přeskum a tato kontrola eh, byla poskytována či plněná ze strany právě soukromých subjektů. Takže jenom neumím se to moc představit. Děkuji pan Šulce, pan eh, Gutierrez za SAD to nemůže být, ale poskytl mi text, který já v tuto chvíli přečtu. Chci také poblahopřát paní zpravodajce za tento text. Je velmi v souladu s tím, co zastává skupina sociálních demokratů, co se týče těch hlavních myšlenek, které eh, si SAD myslí, že jsou důležité, tak v každém případě číslo jedna, to znamená, tato iniciativa musí pokrývat samozřejmě aktivity, které jdou nad ty současné či v tuto chvíli vyžadované standardy. To znamená, že musí docházet k posílení samozřejmě také administrativy, která chrání pracovní podmínky a také musí také zlepšit eh, pracovní, eh, jak z práci pracovních inspektorů a je třeba také zajistit to, že bude poskytována minimálně, tedy minimální mzda a ty, ta základní pravidla budou respektována. Pan Gutierrez také říká, že je velmi rád, že návrh eh, této směrnice také hovoří o ratifikaci úmluvy Mezinárodní organizace práce, kterou on považuje za velmi důležitou, včetně tedy eh, úmluvy 181, která se týká pracovních inspekcí, které jsou zcela zásadní pro jaksi odhalování zneužití. Poté také umluva je 182, která se týká právě zabraňování eh, práce dětí, protože všichni víme, i k jakému vykořišťování dětí dochází například na eh, polích eh, v Indii, kde se pěstuje bavlna, to znamená, že je třeba stanovit minimální věk pro nástup do práce a dále také bod 3, to znamená genderová rovnost. Tato iniciativa by měla také podporovat genderovou eh, rovnost, včetně tedy stejných práv na odměňování pro ženy a muže tak, jak je tomu také v úmluvě Mezinárodní organizace práce 100 a 111. Dále také pan Gutierrez souhlasí s odstavcem 5, nicméně chce také posílit ty akce, které vychází z této vlekové iniciativy, které by právě měly eh, podpořit jak sociální dialog, tak také kolektivní vyjednávání na všech úrovních, a to tak, aby Eh, právě všichni eh, zúčastnění mohli vyjednávat, mohli se těchto vyjednávání eh, účastnit na podnikové úrovni. A Evropská unie by měla také vypracovat nějaký jasný kodex, na základě něhož by se tedy byt tedy mohli eh, postupovat. Dále je třeba také eh, jednat v souladu s pokyny OECD a také s pokyny nebo s principy, které vycházejí z úmluvy Mezinárodní organizace práce týkající se důstojné práce. A poté samozřejmě jde o to, aby tato iniciativa EU šla ruku v ruce s osvětou těch, kteří výrobky textilního průmyslu nakupují. A končí tím pan Gutierrez, že děkuje Jean za tuto tvrdou práci. Myslí si, že jde opravdu o velmi dobrý základ pro další vyjednávání. A další je Jana Sitanské, která tady není z EKR, není tady nikdo ani z ALDE a není tu ani nikdo z GUE NGL a není tu ani za DD. E a pan Martan, prosím, máte slovo. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Já chápu, když paní Lambert eh, říká, že pro ní bylo těžké předložit eh, návrh stanoviska, ano, to opravdu není jednoduché. Je to v podstatě katastrofa, že Evropská unie, nebo je to po katastrofě, co se Evropská unie teď probudila. A odivní odvětví Eh, chce ten problém jak si přehlížet, i když Evropská unie si ho teď již uvědomuje. A my ten důvod známe, je to globalizace eh, a ta nerozumná politika Evropské unie. A tato Evropská unie eh, vlastně způsobuje celý ten problém, zůstává slepá pro možné řešení, například pobídky pro výrobu v Evropě, kde pracovní normy jsou na velké úrovni. Iniciativa, která eh, vychází eh, z nějakého fóra pro eh, výměnu dobré praxe. Teď jak si podléhá té snaze Evropského parlamentu tu legislativu někam směřovat. Paní Lambert překládá pozměňovací návrhy, chce, aby výbor před aby komise předložila výsledek iniciativy Evropskému parlamentu v přesném datu. Za druhé je potřeba zdůraznit, že po globalizaci oděvní odvětví je delokalizováno do těch zemí, kde jsou nízké mzdy a nízké normy ochrany pracovníků. Tím se způsobuje ztráta pracovních míst v Evropě ve velkém množství a restrukturalizace našeho průmyslu v Evropě. Za třetí, eh, tady je třeba zdůraznit, eh, že eh, se tady zasahuje do veřejných zakázek, nebo kdyby k tomu došlo, tak by to mohlo vlastně Měly by tady být pobídky pro spotřebitele, aby si volili produkt podle kvality a podle podmínek výroby. Nemělo by eh, to končit pouze u jediného hlediska, a to je cena. A za čtvrté měly by, měla by být odmítána veškerá evropská legislativa v této oblasti. To jsou mé požadavky ale chtěl bych zajít ještě dále. Myslím si, že je potřeba být mnohem kritičtější, než je pouze toto, protože my e, tady máme iniciativu a, a já se omlouvám za to silné slovo, ale je to pokrytecká iniciativa, e, která e, jak si se tváří, že chce chránit texty, které ovšem nebudou vůbec k ničemu. Jsou tedy určitá doporučení a potom eh, vzniká lepší dojem a my si myslíme, že se máme dobře, ale 1300 lidí umírá v Bangladeši a je nám to jedno. A v Bangladeši a v Číně se bude i nadále ve velkém množství vyrábět zboží za strašlivých podmínek. A naše politiky i nadále a my jejich prostřednictvím budeme i nadále podporovat tyto nepřijatelné podmínky. Takže vy si uvědomujete, začínáte si uvědomovat, že globalizace to znamená, že produkty eh, vyrábí eh, otroci velmi daleko od Evropy a ti, je potom, eh, a ti jsou potom prodáváni našim nezaměstnaným. To je výsledek vašich politik. Paní Lambert, máte velkou odvahu, ale je mi líto, že to k ničemu nepovede. Je to velmi neefektivní. Děkuji. Eh, Dobrá, teď eh, dám slovo panu Karolenovi, který zde zastupuje komisi. Máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, jak již ukázala diskuse v tomto výboru, jedná se skutečně o velice složitou oblast Eh, vy jste říkali, že Evropa se teprve probouzí, není to pravda, udělalo se hodně práce v této oblasti, ale stále musíme na těchto věcech pracovat, musíme pracovat na tom, abychom nějakým způsobem tedy dotáhli tuto iniciativu týkající se oděvního průmyslu. Eh, eh, ale nemůžeme hovořit o nějakém vaku roku. Já se na tyto věci dívám z hlediska e, e, rozvoje, čili možná, že by jiní se na to dívali trošičku z jiného úhlu, ale přesto si myslím, že my máme obrovskou zodpovědnost za to, aby se věci zlepšily v této oblasti. V současné době, a teď mluvím o DG Devko, v současné době podporujeme eh, aktivity, které se týkají eh, možnosti financování a myslím si, že nám pomůže podaří také ukázat, kolik práce už se udělalo. Uvedl bych pouze několik příkladů. Letos jsme podpořili eh, fond, který se soustředuje na zdraví a bezpečnost při práci, na to prevenci Eh, úrazu a tak dále. Je to součást velkého projektu, eh, který budeme realizovat během eh, letošního i příštího roku. Jde nám o to, abychom podpořili celou tu celý ten řetězec, hodnotový řetězec v tomto odvětví. Další příklad například je to, že v současné době máme asi 95 různých projektů eh, ve spolupráci s malými a středně velkými podniky. Eh, jejich cílem je nějakým způsobem eh, podpořit udržitelnost a další věci. Dále bych chtěl říci, že souhlasím s tím, že je potřeba také se soustředit na rozvoj schopností Ehm, to je věc, která skutečně eh, je naprosto zásadní pro další rozvoj. Ehm, eh, rádi bychom pokračovali eh, ve všech těchto činnostech, tak abychom i nadále poskytovali finanční pomoc těm zemím, kde se tyto věci vyrábí. Kromě toho bychom chtěli také ale podpořit to, čemu říkáme optimální praxe a nějakým způsobem šířit informace o těchto uh, záležitostech. Možná, že jste si vědomi toho, že existují různé standardy, různé normy, které jsou v pořádku a možná, že bychom mohli využít eh, právě těch existujících norm a nějakým způsobem s nimi pracovat dále, ale ani to není jednoduchá věc eh, protože existuje celá řada iniciativ, které přímo vycházejí z tohoto eh, oděvního sektoru Um, další otázkou potom je, jak se chovají vlastně eh, spotřebitele, takže bychom měli se postarat o to, aby eh, byli dostatečně informováni i spotřebitele. Eh, to se týká hlavně těch produktů, které se vyrábějí v pochybných, za pochybných podmínek, čili těch otázek je skutečně velká řada. Já jsem si poznamenal, poznamenal všechno, co zde zaznělo v diskusi. Um, Chtěl bych říci, že v současné eh, době eh, tedy se soustředíme na to, jak by mohla vypadat ta evropská iniciativa. Děkuji. Paní Lambertová, chtěla byste na to reagovat? Chtěla byste si vzít slovo a po případě to shrnout? Děkuji, děkuji také za všechny připomínky. Eh, myslím si, že při posuzování této otázky, jestliže se zaměříme na otázku vlastní naší zodpovědnosti, pak určitě eh, je pravda, že eh, ten textilní a průmysl se většinou přesunul do zahraničí, i když některý se opět vrátil, zeptejte se v Chorvatsku a také Eh, ty eh, standardy týkající se plateb, tady si ne, taky nemyslím, že máme něco, k čemu bychom si mohli gratulovat, že i u nás v Evropské unii máme v této oblasti problémy. To je potřeba eh, také vzít v úvahu a vycházet z toho také při naší každodenní práci. Hovořím také o práci našeho výboru. Eh, již jsme udělali eh, hodně, například v tom konkrétním případě v Bangladeši, v současné jaké pracuje v Pakistánu, v Kambodži a snažíme se nějakým způsobem, aspoň abychom rychleji věci měnili, eh, tak abychom se podělili na vlastní historii týkající se vývoje textilního průmyslu. Myslím si, že nemůžeme zatím usínat na Vavřínech, není nejsou k tomu podmínky, je potřeba si uvědomit, Eh, určité hodnoty. Například eh, v Londýně v současné době jedna firma už velice pečlivě si vybírá, s kým uzavírá smlouvy. Eh, jinými slovy, bude záležet na každém úřadu, na každém orgánu, na každému kupujícím vlastně to souvisí s tím hodnotovým řetězcem. Jedna věc, kterou si musíme, na kterou musíme pamatovat, ale je to, že si velice dobře e, uvědomujeme, e, že existují produkty, za které platíme velice nízkou cenu. Někdy bychom se také ale měli podívat na ty produkty, které naopak jsou velice drahé, ale za které ti, kteří je vyrábějí, stále dostávají velice málo peněz. Jinými slovy, tady ta marže zisková je obrovská a eh, jedná se už o globální trend. Eh, během posledních několika let ceny klesaly a jestliže se podíváte například, kolik džín si můžete koupit, tak tady v některých zemích skutečně ta cena za poslední dobu klesá až o 50 A, eh, čili je tady otázka, Eh, té cenové politiky a to zcela určitě je eh, problém. Jinými slovy, je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem můžeme s těmito věcmi, eh, jak můžeme tyto věci řešit, například podívat se na to, kolik procent dostávají ti, kteří vyrábějí tyto produkty. To je také součást té naší diskuse. Eh, hovořilo se o tom také na konferenci, kterou pořádala komise eh, dříve v letošním roce. Je, je potřeba se k těmto konkrétním věcem vracet, eh, tak jako o ně hovořil například pan Šulce vím, že v rámci tohoto výboru se stále setkáme s otázkami, jestliže hovoříme o tom, co by mělo být povinné a co by mělo být dobrovolné. To je diskuse, kterou můžeme vést znovu a znovu. Eh, jak eh, v celém výboru, tak také při diskusích s těmi stínovými zpravodajci, které by se měly konat na začátku příštího roku. Eh, je také potřeba eh, i nadále pracovat eh, v aliancích, dále rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými aliancemi. To je zcela určitě důležitá věc a zcela určitě, jestliže hovoříme o s výrobci oděvního průmyslu v Bangladeši, tak oni vám určitě řeknou, že jeden z hlavních problémů, se kterým se setkávají, je to, že v různých částech stejné firmy existují různé standardy upravující zdraví a bezpečnost při práci. Jinými slovy, například někde že eh, existuje třeba jenom eh, jeden hasicí přístroj, který se přenáší z jedné dílny do druhé a podobně, jinde je to zařízeno lépe. Takže to je všechno eh, součástí toho DSP plus režimu. A jsou to oblasti, ve kterých můžeme také určitě ještě odvezat hodně práce. Uh, Eh, také jsem se vyslechla ty připomínky týkající se těch různých odkazů a těch referenčních bodů. To jsou věci, eh, které bychom měli eh, využít. Co se týče těch obecnějších politik nebo polit, obecnějších prohlášení týkající se naší obchodní politiky, to ty by se měly projevit spíš v těch stanoviscích výboru pro obchod, ale je potřeba si uvědomit, že oděvní a textilní průmysl není eh, lokální eh, průmysl odvětví. Vždycky eh, je to věc, která se týká více zemí, ať už se jedná o suroviny a tak dále a tak dále. Jinými slovy, došlo k určitému pokroku, menšímu, než bychom chtěli, ale přesto si myslím, že dochází ke zlepšení těch norem. A tady vidím také určitou úlohu pro nás. A e, pochopitelně, pokud bychom si mysleli, že ta práce, kterou děláme, naprosto k ničemu, tak určitě bychom se věnovali něčemu jinému. Ale jak říkám, já jsem byla v Bangladeši před několika týdny, musím říct, že situace tam není úžasná, ale přesto je daleko lepší, než bývala. E, ti z vás, které, které zajímá ten, e, toto téma, delegace pro Jižní Asii, eh, které předsedám, se sejde eh, tento týden ve čtvrtek, kdy budeme hovořit se zástupci Mezinárodní organizace práce právě a budeme, předmětem diskuse bude právě oděvní průmysl. Čili eh, chtěla bych vás pozvat, uvidíme, co z toho vzejde a jestli se to bude moc projevit také do toho našeho stanoviska. Děkuji. Děkuji. Co se týče termínu pro předkládání eh, podmětných návrhů 8. prosince v poledne, eh, eh, přijímat bychom to měli na našem výboru 25. 26. ledna. DV je tady hlavní výbor a tam se to bude právě 20. až 20. 1. března, to ještě není potvrzeno a přijetí potom v, na plenárním zasedání později v květnu. Teď můžeme přejít k bodu 5. To se týká fungování franšíz v maloobchodním odvětví. Dovolte, abych dala slovo panu Marténovi, který je navrhovatelem. Máte slovo. Merci, madame le... Děkuji, paní předsedkyně. Jsem eh, velmi poctěn, že mohu hovořit před třemi nebo čtyřmi poslanci, možná pět poslanců je zde, včetně vás, a kladu si otázku, jestli to celé má nějaký smysl. Buďme k sobě upřímní, ale dobře. Budu tady hovořit o tomto stanovisku, eh, o fungování franšíz. Nejsem odborníkem v této oblasti, ale některé odborné poznatky jsem nabil, protože během 20 let jsem byl v čele eh, jednoho eh, malého eh, obchodu a měli jsme několik podobchodů, tři ve Franšíně, v Charles a od té doby eh, vlastně tyto eh, franšízy zkrachovaly a eh, jiný poskytovatel franšízy label tady vlastně také zkrachoval, bylo to velmi rychlé a A to stejné vlastně se dělo i v oblasti obuvnického průmyslu. Já budu velmi stručný, protože jsme tady jenom ve čtyřech nebo v pěti. Chtěl bych připomenout, eh, že francízy eh, to byl způsob, jak by, aby každý mohl si vytvořit svůj vlastní podnik a potom se rozvinout a vytvářet pracovní místa. Ovšem, já jsem tady četl eh, zprávu z vlastní iniciativy výboru IMCO a oni se také znepokojují eh, z příliš velké moci poskytovatelů franšíz a já bych chtěl připomenout, eh, že metoda poskytování franšíz znamená, že stoprocentně tady investice nesou tady zaměstnanci a poskytovatelé franšíz tady velmi často situaci zneužívají, protože mají eh, vybavení a někdy mají vlastně i pobožky, pobočky, které vlastně za velkou cenu eh, vytváří dekorace eh, daného obchodu. Samozřejmě v národních státech se to liší trochu Eh, nebo se to liší odlišně, to je v bodě 3 a v bodě 4. Já vyzývám členské státy, aby chránili um, nabyvatele franšízy a, a tím se vlastně dbalo o udržitelnost daného podniku. Tedy eh, tady je potřeba, eh, aby tady za vybavení obchodu se požadovala tržní cen a neměly by se příliš zatěžovat uh, nabyvatel, nabyvatel eh, franšízy, eh, je potřeba, aby ta značka byla výlučná. Eh, na poskytovatel franšízy by to měl zaručit v určité oblasti dostatečné pro nabyvatele franšízy. Potom není možné, aby poskytovatel franšízy měnil eh, smlouvu bez konzultace nabyvatele franšízy, nesmí to platit zpětně a tak dále. Měli bychom eh, usnadnit eh, rozvázání smlouvy a národní pravidla mezi všemi členskými státy by měla být harmonizována. A dále tady máme nedostatečnou uh, nedostatečné zastoupení nabyvatelů franšíz. Měli bychom toto zastoupení podporovat tak, aby jsme je posílili vůči eh, poskytovatelům franšíz, kteří jsou příliš silně zastoupeni. A pan Kaza za EPP, eh, tady a paní Steinruck eh, od SND tady jistě budou mít nějaké poznávací návrhy a budeme se snažit eh, dospět ke konsenzu. Eh, já jsem tady nepřišel s žádnou revoluzí, ale byl bych rád, kdybychom zabránili tomu, co se stalo minule eh, s doktorem Molinem, protože si myslím, že to je škoda a demokracie tím trpí. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Marta. A jelikož Nikdo ze stínových zpravodajů není přítomný a máme tady pouze tu dvě největší politické frakce, které sdělili, že chtějí mít své zpravodaje, tak bych možná v tuto chvíli mohla dát slovo odborníku na právní otázky, paní Friedrichson. nevím, zda tu je. Chcete si to možná vyjádřit? Říci něco také, jak si z perspektivy Evropské komise? Prosím, máte slovo. Děkuji. My jsme tento text obdrželi před několika dny a jelikož v tuto chvíli ještě nemáme k dispozici žádný návrh, usnesení nemáme, nezastáváme ani žádné konečné stanovisko a chceme zopakovat to, co jsme říkali na výboru IMCO. To znamená, že proto, aby komise mohla jednat v této otázce, tak potřebuje důkazní materiál o tom, že jde o otázku, týká, která se týká jak přeshraničních otázek, tak také vnitřního trhu. Nicméně dopusovat ty, ty reference, které máme, či ty indicie, které máme, tak poukazují na to, že jde spíše o problémy vnitrostátní, takže potřebujeme jak si zjistit, nebo průkazný materiál o tom, že tomu tak není. Děkuji. Co se týče časové harmonogramu, tak lhuta pro předložení na pozměňovacích návrhů je 13. prosince 12 hodin. Co se týče odsouhlasení v EMPL, tak eh, k tomu dojde 28. února 2017. Co se týče hlasování, tak to proběhne 24. až 20. 5. dubna 2017. A co, se týče hlasování na plenárce, tak k tomu zatím ještě žádné konkrétní otázky nemáme a přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. To znamená bod číslo 6 a situace na pracovním trhu v Řecku. Už jsme o tom mnohokrát hovořili. Asi nejvíce, když krize kulminovala a v tuto chvíli mám takový pocit, že tehdy to na nás mělo vytvářel opravdu obrovitánský dojem a v tuto chvíli to vypadá tak, jako kdybychom si už všichni na tu situaci zvykli. Pedro Martes, eh, vítám vás, kde vy jste členem odborné skupiny, která má přeskoumat, eh, která je tedy zodpovědná za přeskum práce veřejných institucí v Řecku. Vystudoval jste obchod a management v Londýně a zároveň jste také profesorem aplikované ekonomie. A vy jste byl také jedním z aktérů té krize, nebo zažil jste ji velmi zblízka a proto jsme velmi zvědaví na to, co nám řeknete a jaká je vaše perspektiva nahlížení na tu situaci v Řecku. Co se týče našich řeckých kolegů, také je to pouze jeden z nich mezi námi. A chci říci, že Vím, že velmi mnoho našich řeckých kolegů se opravdu velmi intenzivně angažuje a jejich práce také přispívá k tomu, že všichni, všichni se cítíme součástí eh, této řecké tragédie a doufám, že vy nám dáte trošičku naděje do budoucna. Děkuji, děkuji vám za pozvání na jednání vašeho výboru pro zaměstnanost a jsem velmi rád, že tady mohu hovořit o závěrech naší odborné skupiny, která se zabývala reformami pracovního trhu v Řecku. Eh, jak již bylo řečeno, já jsem členem této skupiny odborníků, eh, která se v průběhu tohoto roku několikrát setkala s cílem vypracovat doporučení, která se týkají dalších možných eh, reform a přizpůsobení se současné situaci v Řecku. To znamená, že my jsme hovořili samozřejmě o těch hlavních výzvách řecké ekonomiky, ale také samozřejmě řeckého pracovního trhu. Eh, všichni členové toho této skupiny eh, byli opravdu velmi angažovaní a snažili se hlavně vypracovat srozumitelná doporučení. Mám tady stručnou, ale také tu delší verzi doporučení. Obě dvě tyto verze máte k dispozici a já tady v tuto chvíli poskytnu takový kratší, stručný přehled o těch hlavních výsledcích. A já věřím, že na základě toho také vystanou otázky a komentáře. Co se týče toho obecného kontextu, tak bych eh, rád upozornil všechny členy tohoto výboru, že vlastně ta skupina vznikla na základě memoranda o porozumění v roce 2015 a, toto memorandum mělo také jeden bod, který se právě týkal konzultačního procesu a vzniku skupiny, která by měla mít osm eh, odborníků, osm členů, kterými by měli být právě profesoři pracovního práva a další odborníci právě, kteří velmi dobře znají otázky týkající se pracovního eh, trhu. Odborníci se setkali čtyřikrát, hlavně v Aténách. Tato práce byla také podpořena Evropskou komisí, ale také řeckou vládou. Eh, tato skupina měla možnost setkat se s různými zúčastněnými stranami na řeckém pracovním trhu. Také jsme se měli tu možnost setkat se zástupci eh, veřejných eh, úředníků, mediátorů, eh, odborových aktivistů, aktivních odborářů a bavili jsme se o těch výzvách a o té důležitosti zavedení nových reform, které by situaci na pracovním trhu eh, zlepšily. Samozřejmě, že jde o velmi složité téma, ve kterém se odráží velký počet různých eh, perspektiv a úhlů pohledu. Ale i přes tuto různorodost existuje mnoho oblastí, ve kterých došly členové skupiny eh, k souladu či k souhlasu. V některých otázkách ty názorové E, ta názorová stanoviska byla velmi různorodá, čip jaksi názorově i velmi vyostřeně e, rozdílná. Ale, jak jsem již říkal, bylo podepsáno memorandum o porozumění, e, v němž mimo jiném tedy byl jeden z hlavních cílů podívat se na otázky týkající se možnosti účastí v odborových organizacích, kolektivních jednáních a práv s tím spojených. A chci říci, že některé, některé z eh, propojené oblasti, jako například eh, otázka týkající se minimální mzdy anebo vlastně e, státních úředníků, tak eh, Tady v tuto chvíli máme dvě základní eh, doporučení a půjdu tedy po pořadě, tak jak to je také v těch dokumentech, které máte k dispozici. Co se týče těch kolektivních eh, aktivit a kolektivního vyjednávání, tak tady skupina hovořila o důležitosti přizpůsobit eh, pravidla týkající se práva na stávku, což je velmi citlivé téma. A z našeho úhlu pohledu a z naší zkušenosti samozřejmě ta situace v různých členských členských státech vypadá trošičku jinak. A v podstatě naším cílem bylo podívat se na to, co by bylo možné považovat za osvědčený postup. A tady v tomto konkrétním případě jsme dosáhli konsenzu, to znamená, že jsme neměli pocit, že by tady eh, bylo nutné jak si zavádět nějaké změny, co se týče tedy práva na stávku. Dále, co se týče doporučení čísla dvě, tak eh, to se týkalo těch takzvaných lockouts. A i tady skupina měla pocit, že to je oblast, která si v podstatě nevyžaduje žádné nové reformy či přizpůsobování se nové situaci. Eh, dále, druhá záležitost, která je velmi důležitá pro členské státy, tak ta se týkala hromadného propouštění. To je opět eh, záležitost, která je extrémně citlivá, protože samozřejmě to může mít dopad na eh, míru zaměstnanosti, protože hovoříme o hromadném eh, propuštění, známe různá restriktivní pravidla, která v tuto chvíli eh, musí být dodržována v Řecku, to znamená hlavně ten eh, požadavek, jaksi, který musí být schválen veřejnými úřady, tedy hlavně ministerstvem eh, práce. To znamená, že tady jsme hovořili o důležitosti jaksi přizpůsobení se současné E, situaci. Nicméně hovořili jsme také o různých dalších opatřeních, která vlastně můžou být daleko škodlivější než e, prospěšná. E, dále, došli jsme k širokému konsenzu v tom smyslu, že tady některé ty administrativní požadavky budou muset být splňovány i do budoucna. Jiní členové ale hovořili o tom, že tato záležitost se i nadále projednává eh, mimo jiné tedy také u Evropského soudního dvora. I generální advokát se touto otázkou zabývá. A v tuto chvíli to, tou otázkou je, zdali tedy nechceme vyčkat na to, s čím přijde Evropský soudní dvůr předtím, než budeme jednat dále. Co se týče doporučení číslo čtyři, tak to se týká té krátkodobé práce. Tady opět jsme došli k velkému koncenzu, to znamená, tady potřebujeme větší flexibilitu u těchto eh, krátkodobých eh, kontraktů, což by v podstatě pomohlo podnikům překlenout takové ty krizové eh, okamžiky. To znamená, že by tady nemuselo poté docházet k tomu hromadnému propuštění. To znamená, že tady po určitou dobu, v podstatě ve chvíli, kdyby existovalo a toto možnost toho krátkodobého zaměstnání, tak by vlastně to probíhalo daleko, daleko lépe, daleko čistěji. Nicméně to samozřejmě jde ruku v ruce s velikými investicemi ze strany vlády, hlavně co se tedy týče těch eh, příspěvků či dávek, na které by eh, pracovní síla měla právo po ukončení těchto krátkodobých eh, kontraktů. Dále poté další doporučení, která se týká těch nejdůležitějších věcí, jako je například kolektivní vyjednávání a minimální mzda členové skupiny e, o tomto samozřejmě velmi intenzivně hovořili a také jsme hovořili o stanovení jak si toho, té správné zúčastněné strany, která rozhodne o tom, na jaké výši nebo jaká výše minimální mzdy by měla být stanovena. Někteří členové skupiny říkali, že by bylo vhodné, aby vláda tady převzala stoprocentní zodpovědnost v této otázce. Jiní členové skupiny hovoří o sociálních eh, eh, partnerech, o zaměstnaneckých konfederacích, které by se tedy nakonec dohodly na stanovení minimální mzdy. Eh, tady to byla v podstatě eh, realita v Řecku do roku 2011, poté to prošlo velkými změnami a my jsme také prezentovali eh, různá doporučení a v podstatě šlo o to, aby ta minimální mzda byla stanovována vládou a to po konzultaci s nezávislým subjektem. Dále eh, s, s tímto související oblast debat, v rámci ní se nedokončí nepodařilo dosáhnout konsenzu, tak tady jde vlastně o roli, kterou by měla hrát tato minimální mzda. Někteří členové si myslí, že ta současná situace, která v tuto chvíli jak si eh, stanovuje ty horní stropy podle věku zaměstnance, tak to je něco, co by mělo být eh, zachováno. Dále eh, jiní se hovořili o tom, že další třetí pravidla by měla být eh, úplně zrušena. Tak a co se týče kolektivního vyjednávání, tak eh, to byla otázka, na kterou se vztahovalo mnoho doporučení. Eh, u některých z nich jsme dosáhli konsenzu a u jiných se nám konsenzu podařit, tedy dosáhnout nepodařilo. Takže co se týče těch různých členů skupiny, tak tady nedošlo k souladu v souladu s těmi takzvanými extended eh, services, to znamená, že se hovořilo o těchto službách, které by vlastně byly aplikovány na rozšířený eh, počet eh, zaměstnanců podle toho, jakým způsobem tedy jsou propojené s tou jednou firmou. E, nicméně různé, různí členové skupiny zastávali různé názory na toto téma e, někteří členové hovořili, že ano, tato práva na kolektivní vyjednávání by měla být rozšířena e, v případě ve chvíli, kdy hovoříme o 50% zaměstnanců, kteří byli členy těch podniků, kteří, které se účastnili kolektivního vyjednávání. Takže například ve chvíli, kdy hovoříme o různých státech, například eh, Nizozemsko, Německo a eh, Portugalsko, tak eh, to je v podstatě pravidlo, které platilo v Řecku do roku 2011, i když se hovořilo v podstatě také o tom, jakým způsobem by tedy měla být také monitorována ta pravidla pro reprezentaci. Dále doporučení číslo 7, tak to poukazuje v podstatě eh, na tento princip eh, rozšíření také na základě dosa, dosahu, či dodržování těch eh, jednotlivých kritérií. Kromě toho tady bylo, byla spousta dalších doplňkových kritérií, která se týkala právě kolektivního vyjednávání. Ne všichni s nimi souhlasili, například co se týče takzvané favorability, to znamená, šlo o to, do jaké míry v podstatě ta to, co se dohodne na té kolektivní úrovni, bude nad v podstatě tím, tím, co je ustanoveno na úrovni podniku. Někteří členové říkali, že ten že ta dohoda na té vyšší úrovni by měla být vždy nad tím, co bylo dohodnuto na té úrovni nižší. Jiní členové skupiny zastávali ten názor, že tady musí platit princip subsidiarity, to znamená, že dohody, které vytvořili či vypracovali sami zaměstnanci, by měly být na nad tím, co se dohodne na té vyšší úrovni v rámci kolektivního vyjednávání. Na druhé straně bylo dosaženo dohody v souvislosti s řadou parametrů, která, které se týkaly kolektivního vyjednávání a v podstatě se hovoří o té možnosti, že jaksi ve chvíli, kdy ta dohoda by skončila, tak by mělo jít o parametry, které si stanovují zúčastněné strany samotné. A pokud by tomu mělo být tak, že se partneři neschodli na základě těchto parametrů, tak by zákon měl stanovovat, jaké parametry budou aplikovány. To znamená například tom, ta možnost eh, rozšíření na 6 měsíců a pokrytí všech standardů pracovního práva, které, na kterých eh, se zúčastněné strany dohodly v rámci kolektivního jednání a dále poté ještě tři měsíce na možný odstup od smlouvy. Na závěr <clears throat> bych chtěl se zmínit o dvou ustanoveních nebo spíše dvou doporučeních. Eh, došlo také k dohodě týkající se úlohy arbitráže. Jinými slovy, co se dá udělat eh, v případě, že eh, nedojde k dohodě eh, týkající se obsahu kolektivní smlouvy. A členové měli pocit, že arbitráž by měla být považována jako určitý druh velice specifický, který by měl být měl jako ta, ten poslední rezort, poslední uh, možnost. Eh, přesto však eh, někteří členové také eh, si uvědomili, že v nedávné době došlo k celé řadě změn, které byly také odsouhlaseny řeckým ústavním soudem a bylo by asi lepší se nejprve soustředit na to, jaký je dopad těchto přizpůsobivých prostředků. Naše doporučení číslo 11 zase eh, tedy se těšilo koncensu, týká se to významu sociálního dialogu, eh, týkalo se to kolektivního eh, dojednávání, který, které bylo označeno za velice důležitý instrument, který také může vést k zlepšení zaměstnanosti. Chceme zúraznit význam posílení tripartity a dialogu v rámci tripartity Eh, který bude souviset také s tím, jak se bude dále vyvíjet řecká ekonomika. Ta poslední doporučení a eh, to je skutečně to poslední, co chci říci, je eh, úloha státních zaměstnanců, to znamená lidí pracujících ve veřejném sektoru. To se týká například toho, jestli se má jednat o smlouvy na dobu určenou, určitou, jestli to souvisí také s obdobím růstu. Co se týče toho veřejného sektoru, tady eh, bylo řečeno, že eh, co se týče fungování eh, trhu práce v rámci toho veřejného sektoru, tak tam jsme si mysleli, členové této skupiny si myslí, myslí že posílení tohoto sektoru, to znamená například formou aktivace těch, kteří jsou nezaměstnaní nebo zavedením nového typu dotací do této oblasti, že to by také mohlo mít velkou hodnotu pro další rozvoj eh, eh, řeckého trhu práce. Děkuji. Děkuji vám skutečně mnohokrát za eh, tento úvod. Teď bych dala slovo paní Jongerius, která by ráda na to reagovala. Já se omlouvám, že jsem tady nebyla úplně na úvod eh, vašeho příspěvku, byla jsem na jiném, v jiném výboru. Přemýšlela jsem o tom, jestli také máte eh, nějaká doporučení týkající se těch vlastních doporučení vlastně, protože jestli tomu dobře rozumím, tak například to nové zavedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání eh, představuje něco, co eh, v současné eh, době skutečně představuje prioritu pro současnou řídskou vládu. IMF, Mezinárodní měnový fond, říká, že něco takového nechtějí, protože E, toto vlastně byla ta jediná reforma, ke které došlo v rámci řeckého hospodářství. Jinými slovy, e, dají se ta vaše doporučení nějakým způsobem tedy snadno vlastně jsme ze stolu. E, a my bychom také chtěli vědět tady na výboru něco, co já sama považuji za velice důležitý stavební kámen nebo stavební součást toho dalšího rozvoje, toho sociálního trhu práce. Jinými slovy, máte nějakou strategii, eh, která s tím souvisí? To by nám velice pomohlo pro porozumění té situace. Dobře, teď eh, paní Lambertová. Máte slovo. Děkuji. Moje otázka eh, v podstatě jde stejným směrem, jako ta, která zazněla. Co si myslíte, že budou důsledky eh, těchto vašich doporučení, kdyby skutečně došlo k jejich zavedení? Eh, myslíte si, že by to posílilo eh, trh práce a poskytlo mu jakousi základnu pro budoucí vývoj, nebo si to nemyslíte? Co se týče těch schopností, těch kapacit například eh, v oblasti toho veřejného sektoru nebo těch eh, orgánů, které by měly na starost arbitráže, eh, jsou již teď dostačující nebo dokonce dokonalé, nebo je potřeba ještě zavést určitá opatření, která by skutečně z nich udělala funkční věci, protože kdykoliv dojde k nějaké změně, tak Eh, pochopitelně taková změna má poměrně velkou váhu. Další e, otázka, my jsme tady diskutovali o oděvním průmyslu a situaci v oděvním průmyslu. Hovořili jsme o tom, e, že by měla se zvýšit kapacita právě i v tomto sektoru, co se týče kolektivního vyjednávání, sociálního dialogu a tak dále. Jinými slovy, mě by zajímalo, abych to řekla diplomaticky, eh, myslíte si, že i tady dojde k úplnému odmávnutí, anebo dojde tam k, nějakému velké, k nějaké velké změně? Čili mě by zajímalo, co k tomu řeknete, protože jsme také slyšeli, že reakce eh, některých organizací, které rozhodují o těchto věcech, o tom, co je možné a co není možné, že E, tyto reakce nejsou příliš e, přívětivé k vašim doporučením. Čili e, mě by zajímalo, jestli ta vaše skupina, ta konsultat, konsultativní skupina, poradní skupina, jestli skutečně se těší významné podpoře také napříč těmito institucemi a organizacemi. Uh, A nebo se pouze s jakousi skupinou, která má vyjádřit přání lidí, kteří chtějí, aby byli vyslyšeni. Takže teď ještě třetí otázku. Pan von Turis, máte slovo. E, děkuji, děkuji, paní Kyně, Já si myslím, že jsem tady asi jediný řek, e, i když toto je otázka mimořádně důležitá. Mluvíme tady o změnách na řeckém trhu práce. Tyto změny, tyto reformy, které jste zde představil, myslíte si, že vytvoří nové pracovní příležitosti v Řecku, nebo že povedou eh, k hospodářskému růstu, nebo že naopak zhorší tu situaci? Například eh, co se týče té doby na zkrátce, té praco, těch smluv na Eh, zkrácenou pracovní dobu u firm, které procházejí krizí. Myslím si, že v Řecku eh, jsou tyto věci zneužívány. Existují různé modely, tedy pracovních smluv. Velice často firmy vlastně eh, se snaží nějakým způsobem šikanovat pracovníky, aby pracovali na kratší pracovní dobu, ale pochopitelně jim také daleko méně platí vždycky mohou argumentovat tím, jestli se vám to nelíbí, tak si hledejte práci někde jinde. A to pochopitelně eh, má, špa, má negativní dopad například na úspory lidí. Hovořil se také o minimálním mzdě. Ehm, ehm, někdo řekl, že mladí lidé by měli vydělávat méně. Proč by měli vydělávat méně, jestliže Eh, mají stejné potřeby, dělají stejnou práci, někdy mají dokonce větší potřeby a mladí lidé mají určité sny, určité eh, představy o tom, eh, co chtějí dělat a musí mít určitou možnost vydělávat peníze, které by umožnily slušný život. Další taková běžná praxe v Řecku, a to už se týká posledních několika let, Velice často se věci dělají proti zájmu pracujících, kteří nemají eh, možnost se vyjadřovat k řadě věcí. A velice často eh, se používají metody, které nefungují, což eh, neznamená, že pracovníci by si mohli vydávat více peněz. Vláda hovoří o tom, že podporuje lidi, kteří pracují, ale přitom došlo k navýšení nezaměstnanosti. Co se týče té arbitráže nebo tého orgánu, který by měl provádět arbitráže, myslím si, že eh, eh, Těchto diskusí se eh, nezúčastnilo mnoho lidí z Evropského parlamentu. Ten problém, eh, který s tím souvisí, je ten, že spousta pracovních příležitostí eh, se přesouvá jinam, například do Francie nebo do Německa. Velice by mě zajímalo, co k tomu řeknete. Nejste jediný řecký poslanec, pane Funtulisi. Je tady také paní Kunova Možná, že vy byste také mohla eh, položit svou otázku a potom dáme příležitost panu Martencovi, aby reagoval i na vaši otázku. Paní Kuneva, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Martenci, jsem velice ráda, že jste mezi nás přišel dnes odpoledne a zcela určitě Eh, já si dělám určité starosti s eh, tím procesem, který jste popsal. Co se týče toho vlastního procesu, zajímalo by mě, jaká je přidaná hodnota té práce, kterou jste provedli. Eh, mám tím na mysli to, že skupina skutečných expertů pracuje eh, na tom, aby sformulovala ty optimální praxe, které známe z Evropy a které se týkají trhu práce. A ty problémy, o kterých se hovoří, se týkají Řecka, ale nejen Řecka. Model, eh, který vnucuje Evropa Řecku, je eh, model, který se snaží vnucovat jiným eh, členským státům. Jinými slovy, musíme vědět, do jaké míry jsou vaše závěry eh, skutečně založené na faktech a do jaké míry se domníváte, na základě zkušeností, které se udělali, jak se domníváte, že se projevují i některé názory možná té, těch, té menšiny v tom vaše, té vaší skupině? O těch ty procesy, o kterých jste hovořil dřívem, vedly k formulování těch doporučení, které se zde představil, například eh, kolektivní vyjednávání, které eh, se může týkat různých členských států a myslím si, že i Mezinárodní eh, úřad práce se některými těmito věcmi zabýval. Eh, jestliže 50 zaměstnanců v daném sektoru podporuje určité stanovisko, tak mohou potom vyjednávat za všechny v daném sektoru. Co se týče té otázky sociálních partnerů a arbitráže například, stát by měl intervenovat pouze v těch případech, kdy eh, sociální partneři v rámci jednoho odvětví nedojdou k žádné dohodě. Eh, co se týče hromadného propouštění, tady jste eh, hovořil o tom, že studie OECD došla k závěru, že to nezvyšuje eh, konkurenceschopnost. Eh, my v Řecku jsme byli svědky řady takovéhoto hromadného propouštění. A některé dokonce skončily u soudu. Myslíte si, že toto může vést k zlepšení konkurence schopnosti těch odvětví, kde eh, k tomuto propouštění dochází? Co se týče minimálních mest, Eh, jedno z těch řešení, které byste zde navrhl a které eh, zajímá i mnoho sociálních partnerů, eh, je otázka, jestli se máme držet té minimální mzdy, kterou v současné době máme v Řecku, čili jakým způsobem byste reagoval na všechny tyto návrhy. Děkuji. Takže bylo tady, eh, byly tady čtyři komentáře nebo otázky od jmenovaných eh, kolegů a já vám nyní uděluji slovo. A ještě netrpělivě čekáme na vaši reakci. Máte slovo. Děkuji za dotazy. Ty dotazy eh, odráží i diskuze během tohoto procesu těch šesti měsíců. Možná, že bych mohl začít v obráceném pořadí a začít tou poslední otázkou, která se týkala procesu, výsledků, eh, pohledu nebo názorů sociálních partnerů v Řecku nebo i jinde. Myslím si, že přidaná hodnota naší práce může být poměrně značná v tom smyslu, že my ty kritické otázky řešíme z mezinárodní perspektivy. Velmi tvrdě pracujeme eh, na tom, abychom zohlednili naše zkušenosti, zkušenosti z národních úrovní i z různých studií a potom eh, předkládáme doporučení, které by mohly Řecku pomoci, aby se posunulo dále. Jedna věc, která může být okamžitě um, oceněna, je um, určit to, že to, co je nejlepším osvědčeným postupem v určité skupině zemí nemusí být tak dobré pro jinou skupinu zemí, protože některé země řeší specifické otázky a má to důležité dopady, pokud jde o ten daný návrh a jaká Eh, jaké by to tady bylo optimálně nastavené. Takže my se snažíme zohlednit konkrétní podmínky, v jakých se Řecko v tuto chvíli nachází a situaci, které čelí. Snažíme se také přihlédnout ke skutečnosti, eh, že instituce pracovního trhu mohou eh, mít celou řadu interakcí, což znamená, že tady mohou být určité skupiny, Eh, pro různé eh, kolektivní postupy propouštění nebo kolektivní vyjednávání, eh, veřejné mm, služby zaměstnanosti a tak dále. Takže tady jsou různé faktory, které spolu jsou v součinnosti a musíme to vidět jako celek. A to je samozřejmě velká výzva a je zapotřebí velmi dobře znát specifické podmínky každé jednotlivé země. Pokud jde o Řecko, tak jsme se donívali, že rovnováha mezi ochranou pracujících, podmínky pro větší pružnost v hospodářství, že to možná má určitou, určitý prostor pro zlepšení a odhadali jsme jednu oblast, kterou jsem již zmínil, to je kolektivní propouštění, kde my jsme vnímali, že je tam očitá eh, určitá mezera mezi těmi postupy, které se uplatňují v Řecku a mezi těmi, eh, které probíhají ve velké většině členských států. Viděli jsme tam rozdíly a na to jsme upozornili a tím eh, jsme se vlastně snažili celou věc dále rozvíjet. pokud jde o to o kolektivní propouštění, tak jsme tam navrhovali zvážit eh, nějaká eh, povolení a pokud jde o restrikce v oblasti kolektivního propouštění, to eh, může hrát také roli při investování firm. A my víme, že řecké hospodářství velmi potřebuje investice z domácích zdrojů, ale možná ještě důležitěji z mezinárodní úrovně. Takže když bychom tady upravili tyto podmínky, tak by to mohl být dobrý signál pro podporu investic, eh, které by eh, velmi mohly pomoci eh, té obnově a růstu zaměstnanosti. Ale pokud je o tuto skupinu, tak její členové také uznávali, že ty výzvy, kterým Řecko čelí, jsou velmi komplexní a vlastně to není určováno pouze výlučně nebo významně pracovním trhem, protože tady je celá řada eh, dalších faktorů, eh, třeba produktový trh nebo eh, celá řada událostí, ke kterým došlo minulý rok. A to jsou faktory, které vlastně nějakým způsobem ovlivnili eh, současný stav řecké ekonomiky a pracovní trh Řecka. My si myslíme, že přijetí z naši, některých z našich doporučení a další diskuze o některých oblastech, kde zatím nebyl konsenzus, mohou pomoci k lepším výsledkům pro řecké hospodářství a pracovní trh v Řecku. Pokud jde o tu třetí otázku pana Fontulise, ano, e, bylo tady mnoho důležitých otázek a nevím, jestli budu schopen na každou z nich odpovědět. Ale Jedna konkrétní otázka se zabývala tím, do jaké míry je vhodné, eh, že eh, mladí eh, zaměstnanci mají minimální mzdu. Samozřejmě, že nikdo bez ohledu na svůj věk a na jiné aspekty by neměl mm, být, neměl Nemělo by se s ním být zacházeno nějakým jiným způsobem než s ostatními, ale pokud jde o minimální mzdu, tak tady samozřejmě může být velké spojení mezi věkem a zkušenostmi naspíranými na pracovním trhu a také do jisté míry eh, produktivitě. A když zaměstnavatele eh, rozhodují, tak samozřejmě eh, sledují produktivitu, kterou mohou od pracovníka očekávat a sledují samozřejmě i jeho věk, takže um, tedy, eh, kdybychom měli stejnou minimální mzdu pro eh, všechny pracovníky, tak by to mohlo mít eh, nedobrý vliv na zaměstnatelnost mladých pracovníků, protože oni nemají třeba stejné dovednosti a museli by čili celou, celé řadě výzev. A, a ehm, pokud by minimální mzda byla příliš vysoká s ohledem na možnou produktivitu dané osoby, tak by to vedlo eh, k větší nezaměstnanosti eh, pro mnoho mladých lidí. A my víme, že nezaměstnanost mladých lidí v Řecku je veliká. V poslední dobu je to hm, okolo 40 takže eh, to byl postoj několika členů, jiní si mysleli, že by možná bylo lepší mít jiný přístup, tak aby se snížil ten rozdíl v minimálním mzdě a snížila se lhůta, po kterou může být minimálním mzda vyplácena specifickým skupinám eh, osob pak tady padla také otázka ohledně kolektivního vyjednávání, tady kolektivního vyjednávání, do jaké míry se to prosazuje a sehrává úlohu eh, v rozvíjení sociálního dialogu. A tady členové skupiny zastávali velmi odlišné názory. Myslím si, že všichni si uvědomovali, eh, že kolektivní vyjednávání je velmi eh, důležité ale jedna věc, která vyvolávala obavy u některých členů skupiny, to byla otázka reprezentativnosti. Velký podíl pracovní síly v Řecku eh, není eh, v odborových svazech a mnozí eh, pracovníci nejsou v asociacích to souvisí s mnoha faktory, včetně malé velikosti eh, většiny firem, že tedy většina firem není příliš veliká v Řecku. A tak to tedy byla výzva do jaké míry kolektivní eh, dohody, které možná nejsou příliš eh, reprezentativní, mohou později vytvářet problémy na řeckém pracovním trhu. Řecko v minulých letech udělalo zkušenosti v oblasti eh, vytváření nového modelu eh, zastoupení pracovníků. Eh, jde o asociace osob. Tento model byl velmi úspěšný, alespoň v dobách růstu. A navzdory některým přísným požadavkům, pokud jde o reprezentativnost, Eh, aby se vůbec eh, mohli, eh, mohlo vést kolektivní vyjednávání, alespoň tři pětiny zaměstnanců firmy musí být právě členy takové asociace, takže to je opravdu nový model, který je kritizován některými stranami, zejména odbory, ale možná, že by tam mohla do toho být nešena větší dynamika v kolektivním vyjednávání i když to bude třeba v jiné podobě, než tomu tak eh, do, v Řecku bylo do roku 2011. Pokud jde o tu další otázku, já jsem si nenapsal bohužel jméno eh, tazatele, pardon, tazatelky, byla to paní Lamberts. A ptala se na důsledky možného provádění doporučení. Věříme, že tato doporučení mohou sehrávat důležitou úlohu při vylepšování ukazatelů pracovního trhu, i když si uvědomujeme, že ty problémy jsou mnohem složitější a pracovní trh je pouze jedním faktorem z mnoha, v řecké ekonomice. A tady padla také otázka na eh, veřejné služby zaměstnavatelnosti a eh, další. A já jsem měl možnost eh, navštívit ty veřejné služby a různá zprostředkovatelská místa, místa pro zprostředkování práce. A já jsem vděčný řecké vládě za to, že mi toto umožnila. Tam jsem zaznamenal, že dochází k velkým zlepšením, která jsou realizována a já si myslím, že to je dobrý pokrok za poslední tři, čtyři roky. Myslím si, že veřejné služby v Řecku začínají být poměrně silnou eh, organizací a zlepšují eh, zaměstnání, i když si myslím, eh, že je tady další řada věcí, které by měly být vylepšeny, tak jak to bylo zmíněno ve zprávě, například pokud jde eh, o monitoring, hledání pracovních míst a různé politiky eh, pracovního trhu, eh, podpory a tak dále. To odpovídá nedávným doporušením Evropské unie včetně eh, poskytování větší podpory eh, jednotlivcům během dlouhodobější nezaměstnanosti. Takže myslím si, že tady došlo k určitému pokroku, ale pokud jde o Eh, nejlepší praxi, tak některé členské státy tedy do veřejné sféry investovaly mnoho peněz a studie dokazují, eh, že eh, potom následovaly za těmito investicemi vyšší kvóty zaměstnanosti. Máme tady třeba Německo a další případy, které jsou dobrými příklady pro takové úvahy, když se zamýšlíme nad tím, co bychom vlastně mohli označit za osvědčenou nebo nejlepší praxi. Potom k té další otázce, poslední otázce, nebo první, ta se e, zaměřovala na to, zda ta doporučení zlepší sociální dialog a rozšíří ho více v Řecku. Potom tam byla otázka strategie, které by měly vyplynout z těch doporučení strategie, která by měla vyplynout. Eh, já chápu tu otázku, myslím si, že je to velmi zajímavé a důležité a my eh, odborníci jsme se samozřejmě zamýšleli našich a diskutovali um, na ten akademický pohled, nebo náš pohled je akademický a samozřejmě eh, nesoustředíme se eh, na utváření politik, je tam v tom určitý rozdíl, když v těch posledních letech si myslím, že se to zbližuje. A to je bez pochyby ku prospěchu celé věci. Já chápu, že některá z těch doporučení byla kladně přijímána sociálními partnery, pokud jde například o zavádění eh, různých mechanismů pro rozšíření, i když tam bylo to přísné kritérium reprezentativnosti, tak to přijímali kladně. Eh, víte, že eh, některé postupy byly od roku 2012 přerušeny a toto přinese změnu. Sociální partneři by si přáli více ovlivňovat určování minimálních mest. Jak říkám, skupina byla v tomto rozpolcená. Někteří členové si mysleli, že toto by mělo být z odpovědnosti vlády, tak aby lépe byl internalizován aby byly internalizovány potenciálně negativní dopady minimální mzdy a to je otázka, která se vyžádala velké diskuze. Samozřejmě tady jde o to nalézt tu nejlepší úroveň minimální mzdy, tu nejoptimálnější a když to bude příliš vysoké, vysoká mzda, tak by to mohlo mít negativní dopady na zaměstnanost, na eh, nezaměstnanost. Takže tady jde o ten proces, jak nastavit minimální mzdu tak, aby se maximalizoval potenciální přínos pro pracovní trh, aniž by se minimalizovaly potenciální negativní dopady a aby se nenavyšovala nezaměstnanost. Tedy závěrem bych uvedl, že tato doporučení mohou být významná a nejenom pro Řecko. Může to pomoci pro další debaty pokud jde o úpravy pracovního trhu v jiných zemích. Myslím si, že vycházet z nejlepší praxe je vždy užitečné. Když budeme srovnávat eh, různé instituce v různých členských státech, tak můžeme se snažit z toho odvodit ty nejlepší postupy a může to přinést cené informace a může to být také velmi užitečné při utváření politik. Tedy byla to velmi dobrá příležitost pro všechny členy naší skupiny. Byli jsme velmi rádi, že máme tuto možnost doprovázet ten proces a předkládat doporučení řecké vládě, Evropské komisi, tak, aby oni potom z toho eventuálně mohli eh, vyjít, pokud to uznají za vhodné. Děkuji. Myslím si, že paní Kuněva k tomu chtěla něco říci, nebo se chcete zeptat na další otázky? Ano, děkuji. Je pravda, že já jsem v tuto chvíli trošičku zmatená, protože na jednu stranu navrhujete něco, co by mohlo být pozitivní pro jeden stát, ale nemuselo by to být pozitivní pro jiné státy. Nicméně, co se týče toho hromadného propouštění, kolektivního propouštění, tak to probíhá velmi odlišně ve srovnání s jinými státy a vy říkáte, že je třeba to změnit. Ale co se týče Řecka, tak tady to kolektivní propuštění samozřejmě vůbec nepřispívá eh, k hospodářskému růstu Řecka. Takže jak vy si k tomu stojíte? Paní Jungerius, prosím. Také ještě jednu doplňující otázku ta se stále týká ještě strategie, protože ta skupina odborníků vznikla po té, co zazněla ta kritika z různých stran v souvislosti tím, že trojka o Řecku se zabývala pouze těmi rozpočtovými dopady programu a dohod. A já si myslím, že když došlo ke vzniku té skupině odborníků, jejímž cílem v podstatě bylo přijít s osvědčenými pokyny a praxemi pro řeckou vládu, tak toto by mohlo být také vnímáno jako v podstatě taková částečná omluva za to, jak přísně se přistoupilo k Řecku i tomu sociálnímu řeckému modelu. Ale pokud vy říkáte, že teď je to na řecké vládě, aby se vyjádřila, aby řekla, jakým způsobem tedy přistoupí k tomu návrhu, tak já se ptám, do jaké míry nebo jakým způsobem teďka bude reagovat trojka, bude reagovat na tu vaší zprávu. Protože pokud by to bylo pouze na řecké vládě, tak by asi všichni souhlasili s vaším návrhem, ale ve skutečnosti tady se celého toho procesu účastní ještě další aktéři, kteří by s tím návrhem třeba tolik nesouhlasili. My jsme byli před třemi týdny v Bangladeši a my jsme se, se snažili v podstatě té bangladeské vládě říci, že není dobré jít zcela v, soula, v souladu jaksi s těmi umluvami Mezinárodní organizace práce. A teď tady máme vládu, která je součástí eurozóny, Takže já se ptám, jakým způsobem budeme postupovat dál. Protože ve chvíli, kdy řeknete, teď už je to jenom na řecké vládě, tak já eh, to nepovažuji za zcela uspokojivou odpověď. Děkuji, děkuji Agnes. A dám slovo i panu Sarianopoulosovi, tak prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vy hovoříte jako člen této skupiny odborníků. jejíž hlavním cílem bylo vypracovat ty nejlepší osvědčené postupy také v souladu se standardy Mezinárodní organizace práce. Ale já bych se rád zmínil o následující věci. Protože tady hovoříme o snížení průměrné mzdy v Řecku. A k tomu došlo dokonce o 40 A kromě toho to propouštění to propouštění v podstatě dostalo na ulici více jak milion lidí, kteří v tuto chvíli jsou nezaměstnaní. A ten zbytek lidí, tak milion z nich Jeden milion z nich už posledních 8 měsíců vůbec nedostal žádnou mzdu, to znamená, že pracují, ale nedostávají za svou práci žádnou odměnu. A co se týče té zprávy, ve které se hovoří mimo jiné o pracovních podmínek, tak mimo jiné se tady hovoří o tolika výjimkách, tolika výjimkách i v souvislosti s tím, jakým způsobem lze znížit eh, mzdu eh, z důvodu opravdu velmi složitých eh, pracovních a podnikových podmínek. Takže tady v podstatě vůbec nejde o žádné společné nejlepší praxe, o žádné kolektivní vyjednávání. A co se týče té zprávy skupiny odborníků, tak tady z toho vychází v podstatě takový, taková minimální mzda, která by byla ještě pod hranicí minimální mzdy, takže by to byla vlastně taková podminimální mzda. To znamená, že mladí lidé pod 25 let by v podstatě mohli dostávat tuto pod minimální mzdu, ale teď se hovoří o tom, že toto byly bylo možné aplikovat ještě na všechny, kteří nemají zkušenost. To znamená 30-letý, 40-letý pracovník, který ještě nemá zkušenost v té konkrétní eh, oblasti, tak bude také pobírat tuto pod minimální mzdu. To znamená člověk, který má zkušenost z jiné oblasti, ale teďka se eh, uchází o místo v jiné oblasti, tak bude pobírat tuto pod minimální mzdu, která činí pouze několik set euro. Jak jistě víte, eh, řecká vláda přednedávnem zcela liberalizovala celý režim pro podniky či agentury, které dodávají pracovní síly. Jsou to v podstatě takové ty zprostředkovatelské agentury práce. V podstatě dodávají pracovníky, eh, kteří poté pracují za naprosto, naprosto směšnou mzdu. A Existují společnosti a podniky, které využívají tyto agentury, v podstatě využijí pouze tyto agentury, takzvané ETT, protože chtějí pracovníky, které samozřejmě budou v podstatě vykořišťovat. Kromě toho víte, že tato situace vedla mimo jiné už i k vraždám, to nemusím tady opakovat. Uh, a kromě toho je třeba se podívat také na rozvoj různých hospodářských odvětví eh, v Řecku, protože o některých odvětví se hovoří, že mají zmině, zmizet, jiné je chceme posílit. A tady v tuto chvíli Tady hovoříme v podstatě o možnosti jaksi kolektivního propouštění, o zaměstnávání lidí za opravdu pod minimální mzdu s cílem podpořit jiná hospodářská odvětví a nakonec skončíme s naprosto mizernými mzdami, já nevím, 250-300 euro za měsíc. A kromě toho v podstatě Evropa tlačí na to, aby, ten, eh, aby ta minimální mzda byla ještě nižší. Tak, eh, já si myslím, že v tuto chvíli už je dobré, aby se zareagoval na ty připomínky a otázky, které zde zazněly. Prosím. Ta první otázka se týkala toho kolektivního propouštění a v podstatě vztahu ještě se, zaměstna, se zaměstnaností. Já jsem si přečetla mnoho studií, včetně studií OECD, které se zabývaly právě tímto vztahem, to znamená vztah mezi těmito dvěma fenomény. A já těmto studiím rozumím tak, že ve chvíli, kdy se například díváte tedy, jaké to bude mít dopady na zaměstnanost, tak větší flexibilita v propouštění v podstatě ne, žádným způsobem přímo neovlivňuje zaměstnanost. To znamená, že když tady hovoříme o redukci některých, některých těch restrikcí v oblasti propouštění, tak rozhodně, rozhodně to povede eh, k vyšší eh, míře propuštění, ale rozhodně to také i na vyšší eh, počet nově zaměstnaných. To znamená, že tady eh, je třeba se na to dívat opravdu z jiného dynamického hlediska, protože samozřejmě společnosti a podniky neustále propuštějí, ale zároveň najímají nové lidi, to znamená, že hledají nové klienty, nakupují od různých eh, klientů. To znamená, že tady všichni ti zúčastní aktéři spadají pod opravdu velmi dynamickou eh, strategii. A co se týče těch eh, ustanovení týkající se jednotlivých a kolektivního eh, propuštění, tak tady máme ty dvě síly, to znamená ty pozitivní eh, efekty, které vznikají prostřednictvím najímání nových lidí, ale také prostřednictvím také toho, že dochází k většímu propouštění. Ale je třeba se podívat na ten vztah mezi těmito ustanoveními, které se týkají propuštění a poté dlouhodobou nezaměstnaností, to znamená spíše dlouhodobou než eh, středně a krátkodobou tak podle těch údajů, které máme, i podle těch studií OECD, tak tady to spíš poukazuje na to, že, to, že tyto, tato ustanovení mají pozitivní dopad, což znamená, že ve státech, kde ta ochrana zaměstnanosti je trošičku méně restriktivní, tak vlastně dochází k nižší, nebo ta míra dlouhodobého zaměstnání je nižší. To znamená, že tady je třeba se podívat na to, jak to všechno souvisí, protože všechno se to zároveň vyvažuje. Rozhodně se o tom budeme bavit i nadále, ale v každém případě tady i, to kolektivní propouštění má pozitivní dopady i v souvislosti tedy s novými pravidly pro najímání nových pracovníků. Takže to je samozřejmě součást eh, toho problému, protože samozřejmě i s tím najímáním nových pracovníků souvisí eh, jisté náklady. Druhá otázka. A ta se opět týkala té strategie a vztahu mezi řeckou vládou a trojkou. Co znamená, do jaké míry tato strategie eh, bude obsahovat i strukturální reformy a úsporné balíčky. Toto je samozřejmě extrémně zajímavé téma. Já jsem ale tady v tomto výboru jako člen této skupiny odborníků, která byla vyzvána k tomu, aby přišla s novými doporučeními pro veřejné instituce. To znamená, že eh, tu tuto otázku, na tuto otázku nemohu přímo odpovědět, ale mož, protože bych tady možná zastával, nebo bych určitě zastával pouze své vlastní stanovisko a ne eh, stanovino, stanovisko skupiny. To znamená, že bych byl rád, kdybyste mi dovolili, abych na tu otázku neodpovídal, i když souhlasím s tím, že jde o velmi důležitou otázku v souvislosti s těmi dlouhodobými eh, budoucími dopady eh, těchto doporučení. A poslední otázka. Ta se opět týkala těch současných výzev řeckého pracovního trhu a řecké ekonomiky. A já jsem se velmi dobře vědomí těch velkých debat, které vyplývají z vysoké míry nezaměstnanosti. Jak jsem již zmínil předtím, tak vím, že i mimo pracovních trh trh existuje mnoho výzev. Nicméně bych rád přišel k tomu koleč, konečnému bodu. Já si myslím, že tady existuje manévrovací pole pro zlepšení, pro užití nových osvědčených eh, praktik i ze strany jaksi eh, institucí a úřadů. A I když eh, to třeba nebude celková odpověď na celou tu otázku, tak si myslím, že některé dobře zacílené, dobře prováděné reformy, které budou vycházet z našich eh, důkazů, z našich eh, doporučení, eh, povedou určitě k, k nižším mírám nezaměstnanosti a také k vyššímu hospodářskému růstu. Samozřejmě, že je na to napojeno eh, velké množství výzev, ale je třeba opravdu dívat se vpřed a já si myslím, že některé z těchto reform mohou hrát opravdu do budoucna klíčovou roli. Co se týče toho eh, časového harmonogramu, tak já si myslím, že některé z těchto opatření je lépe přijímat eh, v obdobích růstu, jiné v obdobích krize. Eh, tady v každém případě může dojít k tomu, že nebo je třeba si uvědomit, že i v krizových obdobích některé reformy jsou prostě nezbytné a nějaké ty pozitivní dopady mít budou. Tulis. Děkuji, teď pan Fantulis. Ehm, mluvili jsme o těch pružných pracovních smlouvách, které, jak bylo řečeno, někteří zaměstnavatele zneužívají. Ehm, lidé například pracují na půl den a přitom pracují daleko déle, ale dostávají peníze za půl denní práci ehm, musím říct, že pro člena komunistické strany Řecka toto je nepřípustné. To teda nebyla otázka přímo. Já bych vám chtěla velice poděkovat za to, že jste e, nás navštívil ve výboru. Zcela určitě se na vás ještě obrátíme. My se snažíme eh, skutečně pro Řecko najít eh, eh, řešení. I mezi námi v to, na tomto výboru je mnoho lidí, kteří se v těchto otázkách velice angažují. Já vím, že dochází k nejrůznějším aktivitám ze strany konkrétních poslanců, členů tohoto výboru. Také moje e, frakce, sociálně demokratická, se snaží přicházet s novými e, návrhy, které by nějakým způsobem nám umožnilo najít nové způsoby nebo vrátit se k některým těm věcem, které se osvědčily. Například e, umožnit vznik skutečně silného systému kolektivního vyjednávání, které nám o to, abychom eh, nalezli nové způsoby, které by ale nevytvářely dojem, že to bude trvat desetiletí, než se podaří eh, řekům nabídnout eh, slušný život, tak jak ho znali. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste mezi nás přišel a jsem si téměř jistá, že se k tomuto bodu v našem programu určitě ještě vrátíme a určitě vás ještě jednou pozveme. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste přišel. Tím se dostáváme na závěr dnešního jednání. Příští schůze je 8 Eh, prosince a bude to celodenní jednání, či dopoledne odpoledne. Děkuji vám všem za účast na dnešním zasedání. Uvidíme se brzy.